Dámy a pánové, prosím, použijte sluchátka, já budu hovořit česky. Dobrý den, vítám všechny, vítám na našem zasedání SEDE, vítám své kolegy, poslance, asistenty, pracovníky sekretariátu a samozřejmě naše ctěné tlumočníky. První bod Naší agendy je přijetí programů. Máte dnešní agentu vepsané formě k dispozici a tak se ptám, jestli je někdo proti přijetí programu. Nevidím nikoho, čili program dnešního jednání je přijat. Další formalitou je eh, schválení zápisu z minulého jednání ze schůze SEDE z 25. a 26. Eh, ledna 2017. Eh, pokud nemáte námitek, zápis je schválen. Děkuji. A konečně se dostaneme k prvnímu bodu našeho dnešního bohatého programu. Tento bod Eh, je, naší agendy je velmi důležitý při řešení bezpečnostních výzev a přiráší i různá eh, úskalí, zejména ve spolupráci bezpečnostních soukromých agentur eh, s regulérními vojenskými jednotkami. S pouděkem přivítám, jestliže nám paní Vautmans, dobrý den, vítám vás u nás v sále, přiblíží i stinné stránky této spolupráce. Máte slovo, paní Wampmans, prosím, přijďte sem k nám. Já vás, nevi, já vás nevidím. Jo, no, jo? Mhm. Okay. Máte slovo. Ať si sedne sem. Okay. Okay. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, vážený pane předsedo, vážení kolegové. S velkou radostí vám dnes představím svou zprávu o soukromých bezpečnostních agenturách. Budu o nich hovořit jako o SBS, neboli PSC v angličtině, abyste tedy věděli, o čem to mluvím. Eh, ten sektor SBS je mezinárodní. Eh, rychle roste a zaměstnává spoustu lidí. Zabezpečují vás, mne a všechny ostatní. Nabízejí velice širokou škálu služeb, eh, jak vojenských, tak civilních. A do budoucna jsem přesvědčena, že budou hrát ještě důležitější roli, významnější roli, přičemž je několik důvodů, proč si myslím, že potřebujeme tuto zprávu a proč tato zpráva přichází právě včas. V první řadě, pane předsedo, průzkum Eurobarometru ukazuje, že občané EU chtějí, aby EU byla aktivnější v oblasti bezpečnosti a obrany. To říkají velice jasně jako jednu z hlavních priorit. Za druhé, na druhou stranu, vidíme, že investice do obrany našich členských států neodpovídají tomu dvouprocentnímu Prahu, eh, o kterém jsme rozhodli. A proto eh, členské státy více spolupracují mezi sebou, aby snížili své výdaje. V jiných případech členské státy zadávají zakázky eh, soukromým bezpečnostním společnostem, aby dosáhly stejného cíle. Za třetí rovněž víme, že na evropské úrovni eh, existuje jen velice málo regulace ohledně využívání SBS. Ta zpráva rovněž říká, že využívání soukromých bezpečnostních společností neboli SBS má vliv eh, tedy ať už pozitivní nebo negativní, na image Evropy. Eh, soukromé bezpečnostní společnosti hrají velice důležitou roli při napomáhání eh, vojenských a civilních agentur, eh, čl, agenturám členských států tím, že uzavírají mezery v jejich schopnostech, které většinou vznikají tím, že se redukují rozpočty, anebo že se navyšuje poptávka po využití vojenských a jiných sil po světě. V porovnání s národními armádami soukromé bezpečnostní společnosti mohou nabídnout výrazné úspory a cené znalosti z terénu. Víme, že více než 1,5 milionu, 1,5 eh, milionu soukromých bezpečnostních strážců bylo zaměstnáno zhruba ve 40 tisících eh, soukromých bezpečnostních společnostech v Evropě v roce 2013. To jsou čísla, která se neustále zvyšují. Eh, když zvážíme všechny tyto argumenty, vidíme, že zde je potřeba regulovat potřebujeme zavést právní rámec a podniknout potřebná politická rozhodnutí. Ta zpráva začíná tím, že žádá komisi a radu o to, aby připravili přehled toho, kde, kdy a za jakým účelem se soukromé bezpečnostní společnosti e, používaly na podporu misí EU. Žádáme členské státy a instituce EU, aby nám poskytly konzistentnější informace ohledně zaměstnávání SBS za účelem řádného zhodnocení jejich využívání. Tato data by nám pak měla pomoci rozhodnout, kdy a jak je spolupráce se soukromými bezpečnostními společnostmi užitečná z finančních, technických nebo politických důvodů. Apelujeme na komisi a radu, aby spolupracovali e, společně se soukromým sektorem v oblasti výzkumu a vývoje. Například e, jedna evropská Jeden evropský bezpečnostní a sledovací systém by se měl používat na podporu členských států. Takovýto systém ESR by e, znamenal bezprecedentní bezpečnostní informace. Jiné příklady. Společným výzkumem a vývojem bychom dosáhli e, toho, že bychom případně mohli používat různé nástroje pro rozpoznání obličeje nebo jiných, jiné kontrolní nástroje na zabezpečení letišť, metra a jiných lokalit, kde se shlukují lidé. Pokud by tyto nástroje byly bývaly k dispozici například před teroristickými útoky na bruselském letišti téměř před rokem, tak bychom si ušetřili mnoho utrpení. Kamery eh, využívané v loňském roce na bruselském letišti nedokázaly poskytnout ani eh, eh, jaksi jasné obrázky, jasné, jasný záznam. Taková je realita. Další spolupráce, kromě výzkumu a vývoje, například může znamenat obranu strategických budov nebo plavidel, sdílení informací z rozvědných služeb, lepší výcvik, lepší výcvik personálu. Proto doporučujeme, aby Evropská komise připravila zelenou knihu s cílem zapojit všechny zúčastněné strany, tedy jak z veřejného, tak soukromého sektoru bezpečnosti do co nejširší konzultace. To by mělo pomoci lépe identifikovat příležitosti pro přímou spolupráci a zavedení základní sady pravidel angažování SBS a osvědčených postupů. A v tomto smyslu tato zpráva rovněž žádá, aby eh, aby byly vytvořeny eh, sektorově specifické kvalitativní standardy eh, pro EU. Protože rámec na úrovni EU neexistuje a využívání soukromých bezpečnostních společností je na vzestupu, je na čase, abychom začali pracovat na nějakém právním rámci. Tato zpráva doporučuje, aby komise navrhla společné pokyny pro nábor, pro najímání soukromých bezpečnostních služeb, které jasně stanoví požadavky pro mezinárodní a místní bezpečnostní společnosti, které tyto budou muset splnit tak, aby se kvalifikovaly pro nějaké e, e, evropské kontrakty. Rovněž žádáme komisi, aby připravila černou listinu e, dodavatelů těchto služeb, kteří nedokázali splnit evropské standardy. Takovýto regulační model by měl být co nejflexibilnější, ale měl by být přísný. To musí být naprosto jasné, pane předsedo. Na mezinárodní úrovni eh, ta zpráva apeluje na členské státy, které zatím tak neučinili, aby se připojili k dokumentům z Montreux, jakmile to bude možné. Eh, tyto dokumenty by měly být projednány za účelem vytvoření mezinárodního rámce na regulaci činnosti soukromých bezpečnostních společností. Jakožto zpravodajka jsem pro užší spolupráci mezi eh, soukromým a veřejným sektorem v oblasti bezpečnostních a obraných služeb. Přivede, přivede nám to celou řadu příležitostí, zejména pokud se nám podaří připravit transparentní právní rámec Eh, sektorově specifické kvalitativní standardy pro EU a tuto černou listinu eh, těch společností, které nedodržují pravidla. A nyní už se těším na plodnou spolupráci se všemi členy tohoto podvýboru se stínovými zpravodaji a těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji, Hilde, za vaši vyčerpávající a jasnou zprávu a nyní si dovolím otevřít diskuzi. Já sám do té diskuze bych také rád vstoupil, ale nechám si svoji otázku až nakonec. A nyní prosím pana Gálera. Ja, vielen Dank. Ähm, ich ähm, danke der Děkuji. Já mnohokrát děkuji paní Vautman eh, eh, za tento návrh zprávy. On je obrovsky důležité, protože opravdu <clears throat> musíme diskutovat no, who is, I'm not the shadow, sorry. A já se omlouvám, eh, teď mají prostor stínový zpravodajové a já nejsem stínovým zpravodajem. Já se omlouvám, ještě je brzy ráno, takže... Já teda myslím, pane Galeri, když jste začal, tak byste mohl dokončit. Dobře, začneme tedy, začneme tedy s, šed, s, šed, s šedou. Tak Who first one? Mrs. Andikien, Mrs. Andikien, Mrs. Andikien. Mrs. Andikien, please. Paní Andikien. Thank you very much. I will speak. Děkuji mnohokrát. Budu mluvit eh, litevsky. Eh, Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai Hildai Vautman. Eh, v první řadě chci poděkovat paní zpravodajce, paní Vautmans, za návrh zprávy. Je to skvělý základ pro další diskuse ohledně soukromých bezpečnostních společností, o jejich rozvoji a o potřebě regulovat jejich činnost a další aspekty eh, této, eh, této otázky. Podle studie Transparency International ohledně soukromých vojenských a bezpečnostních společností, která byla e, představena na letošní Mnichovské konferenci o bezpečnosti, tak dnes je ten soukromý sektor v oblasti bezpečnosti obrovským biznesem, má hodnotu zhruba 200 miliard euro existuje zhruba 100 tisíc soukromých vojenských a bezpečnostních společností po celém světě, mají 3,5 milionu zaměstnanců. Paní Vautmans uvedla, že v roce 2013 v Evropě e, to bylo 1,5 zaměstnanců ve 40 tisících firmách. E, tito zaměstnanci jsou většinou vysoce kvalifikovaní e, důstojníci v důchodu, bývalí eh, vojáci eh, jaksi z jednotlivých misí, rez, eh, rezervisté, kteří se účastnili různých vojenských operací nebo zaměstnanci různých rozvědných struktur a nebo vojenský personál nižších kvalifikací. Jsou to velké celosvětové společnosti jako G4S nebo Securitas, ty neustále expandují a ten trend bude nejspíš pokračovat. Důvod je, že počet úkolů v oblasti bezpečnosti a zajišťování, což bylo po léta vlastně úkolem, úkolem státních služeb, tak ten sektor se eh, zmenšuje a ty mezery jsou vyplňovány soukromými firmami. Víme, že outsourcing v oblasti bezpečnosti se používá velice široce, nejen v USA, ale také třeba v Německu nebo v jiných členských státech EU. Ovšem, a to je velice důležitá věc, ani jedna z těchto zemí nemá řádnou regulaci nebo eh, systém licencování eh, pro případy třeba, že soukromé společnosti mají vykonávat úkoly v zahraničí. A proto máme příklady z Afghánistánu, z Afriky a proto je jasné, že je potřeba eh, regulaci zlepšit, je potřeba zavést jasné standardy a požadavky, ty musí mít po, být povinné a závazné. A proto jsem velice ráda, že se sepisuje tato zpráva a že o ní můžeme diskutovat. E, samozřejmě způsob, jak si jednotlivé státy regulují aktivity těchto firm interně, je záležitost té dané země. Nicméně měli bychom mít e, separátní regulaci pro firmy, které pracují mimo hranice země, kde jsou registrované. Například eh, jsou to různé zakázky, které jsou pak dávány subdodavatelům, kteří pak působí v různých státech. Takže je to celá řada otázek, na které musíme začít odpovídat. Za prvé, jaká je role soukromých vojenských společností, jaká je legálnost eh, jejich, angažová, a jejich angažmá, jak to je s jejich odpovědností. V minulosti to bylo tak, že pokud nějací ozbrojení žoldáci ze zahraničí se účastnili nějakých ozbrojených konfliktů v jiné zemi, tak eh, pokud neplnili závazky mezinárodního humanitárního práva, tak se mohli vyhnout z odpovědnosti. A jak to bude v tomto případě? Jaká je odpovědnost soukromých vojenských společností? Jak je to nastaveno? Jaké jsou limity té odpovědnosti? Jsou stabilizačním nebo destabilizačním faktorem? Přispívají k stabilitě a míru, když zasahují do vojenských konfliktů? Je to vůbec legální, aby do nich zasahovali? A nakonec eh, přece vojenský sektor Tedy má zůstat státním monopolem, anebo bude potřeba nějak skloubit soukromé a státní aspekty tohoto sektoru? Eh, teď, eh, co se týče těchto společností, tady máme celou řadu dalších otázek. Například máme omezit velikost těch společností, protože eh, některé, z některých se stanou malé armády, pokud je nezačneme omezovat. Eh, a to bude mít všechny dopady, jaké armáda mívá. Za další, jaké služby poskytují? Aktuálně jejich služby pokrývají velice široké spektrum aspektů od vojenského výcviku po samotné vojenské operace. Za třetí, Eh, jakou míru úmrtnosti můžeme tolerovat, anebo to nemáme vůbec omezovat mezi zaměstnanci těchto, těchto společností. Je zde celá řada otázek, co se týká soukromých vojenských a bezpečnostních společností na misích OSN nebo misích CSDP, eh, nebo poskytování bezpečnostních služeb pro delegace EU nebo podpora různých operací humanitární pomoci. Já Podporuji návrh paní zpravodajky a doporučení v tom smyslu, aby komise vypracovala společné pokyny o využívání těchto společností, tedy společností vojenských nebo bezpečnostních, ale soukromých. A kromě toho podporuji také myšlenku sepsání zelené knihy, která by pak dále tvarovala kvalitativní standardy a požadavky ze strany EU pro tento sektor. Zatím nemám ještě ucelený názor na tu černou listinu, kde by se uváděly firmy, které hrubě porušují ty kvalitativní standardy, které by se stanovily. Připadá mi, že eh, zde je určité riziko, že, in, že začlenění do té černé listiny by mohlo být i kontraproduktivní, eh, ale nemohu to kategoricky odmítnout. Eh, pak je další aspekt a to, že soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti fungují jak na zemi, tak na moři a pro ty, které fungují na moři, tak tady je ta eh, situace trošičku jiná, že ano? Protože eh, strážci na moři nemohou zůstat na palubě, když ta loď připluje do teritoriálních vod nějakého státu, protože by mohli být zatčeni za to, že tam přijíždějí ozbrojeni. Takže jsou to opět otázky regulování takovýchto aktivit e, a zaměstnanců těchto společností a zejména e, ta mořská činnost, ta jejich námořní činnost by měla být reflektována. Ráda bych rovněž poznamenala, že těch otázek je ještě celá e, řada, rozhodně je více otázek než odpovědí. A proto je v první řadě potřeba rozhodnout o rozsahu toho, co vlastně chceme. Chceme pouze doporučení proporční nebo chceme závazný právní akt? Za druhé, jaký je rozsah aktivit těchto vojenských a bezpečnostních společností? Eh, ty aktivity, které bývaly v pravomoci pouze států před nějakými 15-20 lety, tak co se s nimi teď děje? Za další, poptávka po těchto službách eh, roste poměrně rychle. Je to eh, profitabilní sektor a proto tyto firmy rozšiřují svou činnost. A to je nekontrolovaný proces. Proto se nabízí otázka, zda bychom měli omezit velikost těchto, těchto společností a rozsah jejich činnosti. Do jaké míry se mohou eh, rozvíjet, abychom tedy zabránili tomu, že samotná ta bezpečnostní společnost začne způsobovat eh, bezpečnostní problémy. Každopádně eh, děkuji vám, eh, paní Vautmans. Naše frakce se bude aktivně účastnit práce na vaší zprávě. Děkuji. Děkuji, paní Andrikiene, a slovo má pan Frunzulika, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank... Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem. Pane předsedo, vážení kolegové, je obrovsky důležité dát slovo stínovým zpravodajům poté, kdy přednese slovo eh, zpravodaj či zpravodajka. Děkuji, pane Gálere, za pochopení. A nyní tedy můžeme pokračovat v intervencích. Vážení kolegové, nejprve bych rád poděkoval paní zpravodajce, paní Vautmans, za práci, kterou odvedla na této zprávě. Paní zpravodajka se věnuje některým aspektům, se kterými já souhlasím, zejména počty, čísla zaměstnanců těchto soukromých společností v Evropě rostou každý rok. A je tedy potřeba zvážit také nadnárodní implikace a fakt, že nemáme jednotnou eh, nějakou regulační bázi v Evropě, což může znamenat i riziko obzvlášť když zvážíme, že nedostatečná transparentnost, kontrola, monitorování a zodpovědnost těchto společností eh, vlastně je to, o čem mluvíme. Takže vlastně potřebujeme nějaké komplexní vyhodnocení situace těchto soukromých bezpečnostních společností, které působí v Evropě, ale i na eh, území třetích zemí já si myslím, že bychom měli mít nějaký společně definovaný záměr pro evropské instituce, evropské země, tak abychom měli jasnou představu o těch strukturách, které fungují v bezpečnostních službách. Asi nejdůležitější je, že využívání těchto společností ve finále vede k otázkám sociální a morální důvěry eh, vůči tedy eh, zaměstnancům těchto společností to je vlastně důležité také ve třetích zemích pro ty, s nimiž vstupují v interakci. Tady vlastně jde tedy o eh, populaci, ale i eh, úřady eh, těchto zemí. Takže než se vyřeší všechny ty právní mezery, které máme, musíme si opravdu jasně udělat obrázek. Potom máme Eh, kritéria, která jsou eh, dále důležitá. Tady jsou vlastně otázky třeba privatizačních zisků a rizik. To bychom také měli zvažovat. Vzhledem k tomu, že se mění ty bez, ta bezpečnostní dynamika, tak já si myslím, že řádná efektivní kontrola, tím, že budeme eh, implementovat jasná, přísná pravidla pro tyto společnosti, to by mělo být určitě naší prioritou. Jak na evropské úrovni, tak na globální úrovni. Nemůžeme si dovolit aby evropské společnosti byly nějak napojeny na nelidské chování ve třetích zemích. A konečně e, tyto bezpečnostní společnosti neposkytují pouze bezpečnostní služby, ale e, odvádí také spravodajské služby. A to vlastně znamená, vytváření spravodajských kapacit nebo schopností, které by také měly být dobře regulovány a kontrolovány. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce a těším se na spolupráci se všemi zpravodaji a stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pane Frunzulika. A další slovo má pan Buchner. Auch ich möchte mich bei der Já bych rád poděkoval paní zpravodajce za tento návrh zprávy. Tady jde o obrovsky důležité téma. Jde o naše základní práva, demokratická práva, lidská práva rovnováha eh, vlastně mm, privatizace bezpečnosti a obrany v posledních 20 letech eh, se vykyvuje spíše negativně. Samozřejmě státní policisté a státní složky jsou drahé. A v podstatě pokud opravdu dobře plní svou roli, tak je to téměř nezaplatitelné. Ale jaká je opravdu cena bezpečnosti, kterou všichni potřebujeme? A také demokratická kontrola ze strany právního státu a policie. Historicky to vždycky bylo tak, že tohle to byl obrovský výdobytek demokracie, pokud e, nějaký stát měl takovouto kontrolu. Nepředstírejme nic. E, e, bezpečnostní firma samozřejmě může řadu věcí udělat velmi dobře ale vždycky jí půjde o navýšení zisku. Takže vždycky bude dávat přednost eh, určitým eh, aktivitám, než třeba ochraně ústavních hodnot. Někdy udělá správnou věc, někdy ne. Eh, takže rozšiřování těchto soukromých bezpečnostních firm to prostě už je faktem naší společnosti, nemůžeme otočit hodiny dozadu. Ale musíme eh, dávat pozor na to, aby to nebylo eh, pro společnost nevýhodné. Je tady příliš nějakých eh, nedefinovaných míst. Můžeme definovat problematickou situaci, ke které došlo v Iráku. Kriminální aktivity ze strany lidí, kteří pochází prostě vyloženě z eh, kriminálního prostředí a potom mají chránit eh, naše, eh, naši bezpečnost. I v, třeba v parlamentu jsme měli určité nedobré zkušenosti se soukromými firmami. Byly levné, to je pravda, byli samozřejmě levnější než lojální zaměstnanci, ale co se v tom čase stalo? Měli jsme tři ozbrojené útoky v parlamentu nebo přepadení spíše. A na druhou stranu jsme zde potom vydávali prostředky na e, e, velmi drahý nábytek, který byl potom rozkraden právě zaměstnanci těchto bezpečnostních služeb. Takže vždycky musí, e, je tedy, pokud jsme chráněni policií, tak neznáme případy, kdyby policisté vykonávali přepadení. To se prostě nedá vyvážit penězi. A tím se dostávám k eh, odstavcům 1 až 4 této zprávy. A v podstatě mm, mám tady takový velký argument, pokud nechci říct, že to je kritika. V těchto čtyřech odstavcích se vždycky argumentuje úsporami. A já jsem se právě snažil argumentovat, eh, eh, že já s těmi úsporami úplně nesouhlasím. Mm, tady prostě ve vedlejší větě stojí, že v některých případech eh, je tedy možné ušetřit eh, veřejné prostředky. Ale samozřejmě eh, privatizace bezpečnosti je otázka komplikovanější a má svá rizika vlastně ta nákladová efektivnost, eh, to eh, nám připomíná eh, třeba situaci v minulosti. Všichni víte, že v parlamentu už jsme hovořili o řadě diplomatických konfliktů mezi některými členskými státy a například Indií. Který, která vlastně, že tam členové soukromých společností byli zatčeni, protože právě se nacházeli v těch teritoriálních vodách Indie. Eh, protože eh, tam vlastně došlo i k tomu, že eh, zaměstnanci těchto soukromých firm zastřelili indické vojáky. Vlastně nikdo z nás u toho nebyl, takže tady vlastně máme ty informace z indických zdrojů ale v podstatě tam to vedlo jakoby k situaci téměř válečné v teritoriálních vodách třetí země. Takže jaká je potom cenová bilance takovýchto případů? Určitě negativní další příklady. V bodě odůvodnění G, tam se hovoří o důležité věci. Já to rád mohu podpořit a rozpracovat. Vlastně tady jde o vývoj soukromých bezpečnostních služeb, eh, které vlastně vychází třeba z tajných služeb a které vlastně využívají nejrůznější bývalé členy komand. Eh, tady vlastně jde o to, aby se obcházeli, eh, obcházela parlamentní kontrola či kontrola z některých jiných gremí. Možná bychom to měli říci opravdu jasně. A v kapitole využívání těchto služeb prostřednictvím EU. To si myslím, že to, co tam stojí, je smysluplné. Já eh, podpořuju, že je potřeba žádat směrnici. Tam vlastně v odstavci 4 se o tom hovaří. Eh, je tam preference pro evropsky, evropskou certifikaci těch poskytovatelů služeb v kapitole eh, k té regulaci těchto firm. Eh, to také mohu podpořit, to tam stojí. Ta zelená kniha, tedy vytvoření flexibilního, ale přísného rámce, to také podporuji a určitě je to centrální bod této zprávy. A já si tedy myslím, že bychom měli vystupovat ještě jasněji, a měli bychom tedy na evropské úrovni mít nějakou směrnici nebo nařízení. Musíme jasně ukázat, že čas nás tlačí. Počet těchto firm prostě razantně narůstá a prostě to vypadá trošku jako na divokém západě. E, v odstavci 16 se také hovoří o něčem velmi důležitém. E, to zase v souvislosti, e, můžeme diskutovat v souvislosti s odstavcem 18. A to je otázka skutečně efektivního mezinárodního rámce Eh, nějakých mezinárodních pravidel. I zde nás tlačí, tlačí čas. Nějaká dohoda, smlouva, eh, konvent nebo něco podobného na mezinárodního úrovni by tedy mělo eh, nastat. A já vám mnohokrát děkuji za předloženou zprávu a těším se na spolupráci. Děkuji vám, pane Buchnere. Dámy a pánové, ještě, nám, ještě máme přihlášeno jeden, dva, tři, čtyři, pět řečníků. Já vás Moc prosím, abychom zkrátili řečnickou dobu, co možná eh, nejvíce. Nyní také jeden stínový zpravodaj, pan Šabhojze, prosím. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Mám několik poznámek. Především souhlasím s tím, co řekli eh, mý kolegové a budu hovořit ve stejném duchu. Především eh, jednu obecnou poznámku. Eh, máme tady eh, úmluvu z Montré, probíhá již mezinárodní spolupráce. já si kladu otázku, proč Evropská unie a náš parlament tady ještě přináší další vklad do této záležitosti. To už je přece mezinárodní situace, mezinárodní umluva. Co k tomu můžeme přidat my navíc? Musíme se opravdu e, vyslovovat ke všemu. Je zatím možná myšlenka evropské obrany? Možná. Ale já prostě nechápu relevantnost našeho tématu. A teď pokud jde k samotnému obsahu. Myslím, že je třeba rozlišit, a také úmluva z Montré to dělá, rozlišit soukromé společnosti, které se zabývají bezpečnosti, například střeží banky, a odlišit soukromé společnosti, které zasahují do válečných konfliktů. To je třeba rozlišit. A z soukromé společnosti, které přímo či nepřímo jednají vlastně eh, ve jménu států. Já eh, tedy chci říci, že my jsme zcela proti takovému principu. Eh, dostáváme se k divné společnosti, kdy ve jménu úspor a ekonomického aspektu se privatizuje právo. E, to je dohoda s Kanadou, tedy dohoda CETA. A ve jménu e, hospodářských aspektů teď chceme privatizovat i silové složky. To, co přímo e, legitimizuje stát. Mohou se teď objevit soukromé společnosti, které budou působit v praxi a stát svrchovanost demokracie budou bezmocnými pozorovateli situace, která jim bude zcela unikat. A to jak právně, protože se to stane soukromým právem mezinárodním a bude jim to unikat i z hlediska silového. To je situace, kterou není možné tolerovat, není možné ji akceptovat. Můj kolega právě uvedl k tomu, že došlo eh, k takovým přehmatům, kdy společnost Blackwater, která ostatně několikrát změnila jméno, aby nabila zpět určité legitimity, eh, se dopustila takových eh, problémů. Ale také je i problematické, že státy používají někdy soukromé společnosti, aby se vyhnuli právu dochází podle mého názoru k rozmělňování státu. Vlastně stát je připravován o své výsostné um, atributy eh, je připravován o něco, co by mělo být monopolem státu, protože nebude-li to monopolem státu, tak už nebude stát. Bude to stát bez práva. A já bych eh, toto chtěl opravdu důrazně eh, uvést. A teď, pokud je o různé poznámky, tak tady je určitá pravomoc, která patří členským státům. Jsou to pravomoci, které jsou řešeny již na mezinárodní úrovni a my ve jménu morálních aspektů to chceme nějak regulovat. Ovšem cílem je eh, opět eh, tady zasáhnout do pravomoci států tím, že se řekne, komise jim pomůže. Eh, bude se svěřovat komisi určitá pravomoc, kde se řekne, abychom to státům usnadnili, abychom eh, státům pomohli. Eh, no, přece Evropská komise nemá spravodajské služby. Spravodajské služby jsou čistě v rukách států. Jak bychom toto mohli provádět? Vlastně bychom státům ubrali jejich pravomoc. To by bylo poškození svrchovanosti národů. Děkuji. Děkuji, pane Schaffhäuser. Pane Gáler, prosím, máte slovo. Já, vielen Dank. Ano, děkuji. Eh, jen velmi stručně bych eh, doplnil, co říkala naše stínová zpravodajka za EPP. Souhlasím se vším, co řekla. U některých věcí zmínila, že hm, tady jsou ještě otázky, to také tak vidím. A pokusím se eh, na některé ty otázky odpovědět, tedy kam směřujeme, kam bychom měli chtít směřovat. Myslím si, že se shodneme na tom, že eh, jsou zde neproblematické oblasti, eh, kde se EU nemusí nějak angažovat, tedy třeba soukromá bezpečnostní společnost, která chrání nějakou soukromou společnost v jednom členském státě, to je regulováno, to je bez zesporu. A myslím si, že dává také smysl, když eh, jako Evropská unie své zahraniční delegace eh, chráníme ne za pomoci nějaké jednotky národní armády nebo policejní jednotky, která by se pak musela do toho zahraničí vyslat, ale že místo toho přímo v zahraničí najmeme odpovídající bezpečnostní společnost, aby tam chránila naši delegaci EU. To jsou, myslím, ty nesporné oblasti, kde podle mého názoru Eh, naopak potřebujeme regulaci, eh, jsou věci typu například, v kterých oblastech můžeme převést pravomoci, eh, které by jinak vykonávala tedy armáda, například ta výcviková mise v Mali, nebo to, čemu se říká force protection, tedy kdo zajistí náš vojenský tábor, kde naši lidé pracují. Samozřejmě to můžeme dělat eh, s pomocí vojáků, kteří tam jsou eh, posádkou, ale ti tam jsou od něčeho jiného, že ano? Takže možná i pro tyto účely by mělo smysl angažovat soukromou bezpečnostní společnost, ale řekl bych, že tady už bychom asi měli vycházet z nějakého pozitivního seznamu eh, hodnocených společností, ze kterých bychom pak najímali lidi a ne zkrátka, že bychom přišli a začali hledat, kdo tam, eh, kde co může nabídnout, protože pak bychom nevěděli, co vlastně dostáváme. Co je podle mě naprosto no-go, abych tak řekl, neakceptovatelné, je to, že bychom eh, nechali eh, nechali soukromé bezpečnostní společnosti dělat věci, které nesmí dělat ani naši vlastní vojáci. To je jednoznačně něco, co je potřeba naprosto vyloučit, že bychom na soukromé úrovni dělali něco, co jako státy dělat nesmíme. A tady budeme potřebovat rovněž eh, celoevropská pravidla, co tedy lze a co nelze. Takže k tomu já pak předložím návrhy. Děkuji. Děkuji, pane Gálere. Já si dovolím vás požádat, dámy a pánové, abych eh, mohl uzavřít seznam řečníků z časových eh, důvodů. Nyní prosím pan Freund. Thank you very much. I would also like to thank uh, Mrs. Wautmans uh, Děkuji také. Já chci poděkovat paní Vautmans. Přede mnou mý kolegové již řekli celou řadu věcí, se kterými souhlasím. Pan Buchner, paní Andrikiene. A myslím, že tady toto je situace, která se téměř vymyká z rukou. Ehm, není tady dohled, který by držel krok se situací. Pan Buchner už uvedl například Blackwater, tu americkou společnost, kde jejich pracovníci se dopustili jednoho z hrozných porušení lidských práv, kde byly velice závažná obvinění, ehm, která byla pak nakonec stažena ehm, já nechci zevšeobecňovat a nechci vztahovat tyto věci na všechny tyto lidi, kteří odvádějí důležitou právu. Já se ptám, jsou nějaká čísla nebo ví se o tom, že by docházelo k zneužívání situace eh, vzhledem k tomu, že by tady bylo nedostatečné eh, definování těch pracovníků? A dále Ehm, to, pracovníci SBS eh, jsou eh, málo placeni nebo jsou naopak velmi dobře placeni, tedy jsou velmi málo placeni a je to velmi výnosné podnikání? Děkuji. Děkuji, pane Kukane, prosím, máte slovo. Uh, thank you very much. Děkuji, Děkuji vám. Uh, Pane předsedo, já jsem velmi rád, že se zabýváme touto otázkou. Je to důležité, že to probíráme my v našem podvýboru a že můžeme zpracovat společnou pozici Evropského parlamentu. Tato e, otázka e, je také určitým dilematem, do jaké míry je možné potlačit úlohu e, státu v oblasti bezpečnosti. Je to velice složitá otázka. Já si velmi cením eh, prvního návrhu zpravodajky. Eh, dotýká se to celé řady důležitých otázek a volá po konkrétnějších eh, vodítkách v této oblasti, po tom, aby se uzavřely právní mezery, které existují, jak to říká odstavec 16. Tady je to velice důležité proto, že tady ještě není dostatečný právní rámec, konzistentní právní rámec z hlediska otázky země původu. Musíme si klást otázku, jak by měl vypadat tento právní rámec. Otázka se také týká zahraniční politiky EU, protože SBS e se používají v civilních i vojenských eh, aspektech eh, bezpečnosti. A to tady už zaznělo. A můžeme také přemýšlet o, naší, o našem obraze u veřejnosti, tak jak to říká odstavec 6. Je tedy důležité mít jasný obraz současného stavu SBS eh, a jejich eh, aktivit. Bylo by dobré, kdybychom ještě získali další relevantní údaje pro náš návrh. Děkuji. Děkuji, pane Kukane. Pan Nárd, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že všichni souhlasíme a shodneme se, že eh, je třeba legitimního demokratického používání síly, což je monopolem společnosti, čili monopolem státu. Je to v rukách policie a je to v rukách eh, vojska. A mm, řekl bych, že se tady dostáváme velice rychle do stavu, e, který je morálně velmi e, sporný. Eh, kdy vlastně členské státy mm, eh, nechtějí, aby jejich vojáci umírali ve válečném poli, proto používají drony, což je jistě eh, obhajitelné, ale používají také žoldáky nebo soukromé síly. A tady je opravdu celá řada poskytovatelů služeb tohoto typu. Můžeme říci, že jsou to poskytovatele služeb, ne, jsou to opravdu žoldáci. Eh, tady je otázka pasivní obrany, logistické eh, podpory. Ano, tady nikdo jistě není proti tomu, aby tady byly takovéto eh, soukromé firmy. Ale pak tady máme takové jiné případy, jako byl ten Blackwaters, který se několikrát přejmenoval a další, kteří jsou prostě žoldáci, používají těžké zbraně, a jako například Eh, tak jak se používaly sovětské tanky T-62 v rukách takových soukromých eh, služeb. A jsou to opravdu eh, případy takových států, které prostě nechtějí, aby umírali jejich voláci, protože to vyvolává problém u veřejného mínění a proto mají smlouvy s takovými soukromými společnostmi. Ovšem úmluva eh, eh, Spojených národů o žoldáctví velice jasně definuje, kdo je žoldák a co dělá žoldák. Eh, my sledujeme, eh, že dokonce takovéto SBS někdy působí v čistě vojenských, opravdu čistě vojenských eh, akcích. Tady je třeba použít i zprávy Amnesty International, kdy takovýto pracovníci dokonce mučili, eh, vraždili, například v Iráku, ale také v jiných místech. Já naprosto podporuji toto usnesení a zejména ty pozměvací návrhy, které předložila Hilde, dále jsem já předložil pozměvací návrhy, kdy se jasně jasně požaduje zákaz takovýchto bezpečnostních společností eh, v oblasti válečných eh, eh, bitev a prostě čistě vojenských záležitostech. Děkuji. Děkuji vám, pane Nárte, když dovolíte, já, jak jsem avizoval, připojím svou krátkou otázku na závěr. Víme, že soukromé bezpečnostní agentury jsou používány na Ukrajině při agresi Ruska vůči Ukrajiny na východě země. E, v Rusku samotné existuje minimálně deset e, plnocených armád, které jsou soukromé a příslušníci těchto armád jsou nasazováni na Ukrajině. Já se ptám, Hilde, jestli by nebylo dobré e, v té zprávě o tom poreferovat, abychom o tom aspoň věděli, poněvadž je to dost málo známá skutečnost. Děkuji. A nyní, Hilde, máte, prosím, čas na to, abyste odpověděla. Thank you. Um... Děkuji. <clears throat> Děkuji vám všem kolegové za všechny užitečné připomínky, komentáře a já, když jsem dnes eh, Eh, přijížděla do Bruselu, tak jsem doufala, že všichni eh, kolegové eh, snad vstanou, nastaví si budíky a přijdou hovořit o této velmi důležité zprávě. Takže já vám opravdu děkuji za vaši podporu, za to, že jste přišli. A je vidět, že potřebujeme postoupit rychle. Chceme také postupovat v tom směru, který jsem definovala ve své zprávě. Samozřejmě musíme předložit pozměňovací návrhy, ještě ten text zlepšit. Vždycky eh, mi eh, lidé říkají, to je takový belgický vtip. Eh, kolega v politice mi vždycky říkal, když máte někoho, kdo jede na koni, tak ten jezdec je vždycky chytřejší, když jede na koni, protože tak má dvě hlavy spolu s tím koněm. A tak já tedy doufám, že prostě i my takhle budeme dohromady chytřejší než jenom jedna osoba sama. Takže zazněly zde některé konkrétní otázky, takže nejprve paní Andrekine. Říkala jste, že potřebujeme více pravidel a já si myslím, že to je naprostá pravda. Potřebujeme jasná pravidla, zejména pro ty ozbrojené složky na moři. To tam nějak zapracujeme, ale nějaká, nějaký monopol státu um, používat násilí musíme prostě vzít v potaz, že eh, jaksi právně podložené násilí je mm, otázkou politickou. Je to tedy něco, co podléhá členským zemím. Eh, pan Frunzolika, kde je? Musel odejít dobrá. Takže eh, potřebujeme regulovat spravodajské eh, služby, které odvádí tyto soukromé společnosti, to je pravda. Máme asi dva, dvě nebo tři členské země, které takhle dělají. Ale já si myslím, že to ani není otázka eh, rozpočtová pro mě. Proč jsem napsala tuhle tu zprávu? To je otázka bezpečnostní, protože často vidíme, že členské státy už ne, ne, ne, nenaplňují tuto bezpečnostní roli, že v této oblasti tedy působí eh, tyhle soukromé bezpečnostní služby a právě proto musíme předkládat takovéto zprávy. Eh, pane Buchnere, vy jste mě opravdu podpořil, eh, co se týče té zelené knihy, co se týče směrnice navrhované. Všechny ty věci, které jste zmínil, že musíme mít jakousi demokratickou zodpovědnost, eh, to je přesně ten důvod, proč ta zpráva žádá o regulační rámec. Přesně proto. Pro mě nejdůležitější věcí opravdu je bezpečnost. Bezpečnost nás i pro naše děti. A proto píšu tuto zprávu. Určitě eh, to je tedy hlavní důvod Aby vlastně žádáte, abychom měli k tomu nějakou směrnici. Určitě u některých těchto bodů budeme směrnici potřebovat, takže v tomto s vámi naprosto souhlasím. Pan Schaffhauser, tamhle. Vy jste se ptal, eh, jakou si, co přidává Evropská unie. Eh, vlastně my v Evropské unii máme obranou a bezpečnostní politiku, to je fakt. A eh, tohle bychom tedy do té debaty měli přidat. Vy jste možná ve svých komentářích byl nej, nejkritičtější, nejnegativnější. Já úplně nesouhlasím s vašimi komentáři. Vy jste v podstatě říkal, že ta zpráva povede k privatizování vojenských eh, slu, složek v EU, ale tam tak vůbec není, opravdu ne. Cílem té zprávy je dosáhnout větší bezpečnosti a my vidíme, že prostě jsou soukromé bezpečnostní společnosti, které tady eh, působí. Eh, pokud tedy vidím, že jsou ehm, oficiální složky eh, nějaké země, které úzce spolupracují s těmi soukromými složkami eh, v, někde na místě, tak pokud dobře spolupracují, tak budeme mít určitě potom zvýšenou míru bezpečnosti, to bude dobré. Ale možná si spolu dáme kávu, abych vás prostě přesvědčila od té, o té zprávě, protože kýváte hlavou. Pane Gálere, proč dáváme Mm, proč máme tyto, eh, bez, eh, jaká je role těch eh, soukromých společností? No samozřejmě ochrana. Vy jste říkal, nebylo by lepší mít nějaký pozitivní seznam, spíše než ten blacklist. Já o tom nejsem přesvědčená, možná bych mohla jít na kávu i s vámi a vy byste mě o tom mohl přesvědčit, protože dobrá, pokud bychom si vypracovali takovýto pozitivní seznam, tak bychom prostě pomáhali opravdu jenom těm velkým společnostem, nikoli malým společnostem. potřebuju asi eh, být rychlá, takže stručně jenom ještě pár bodů, protože čas běží. K tomu, co říkal pan Freund. Ano, co se týče čísel, eh, ano, ta jsou k dispozici, ale na vnitrostátní úrovni. My teď o ně žádáme na evropské úrovni, abychom měli nějaké jasnější představy. Pan eh, Kukan eh, klade správnou otázku. Jaký úkol? Více čísel. Ano, přesně potom voláme v té zprávě. Pan Nart, už jsme o tom hovořili i včera. Já vám mnohokrát děkuji za dobré návrhy, dobré pozměňovací návrhy. A já vím, že tedy mi pomůžete eh, nalézt dobrou rovnováhu. Pane předsedu, vy jste položil asi nejtěžší otázku. Měli bychom hovořit o Ukrajině v této zprávě? Má první reakce je spíše ne. Já si myslím, že tohle a tady není úplně na místě. Na druhou stranu si myslím, že bychom o tom měli hovořit někde. Takže bychom měli mm, se pokusit nalézt, kde. Možná by to ne, nepatřilo úplně do této zprávy, ale jestli opravdu trváte, tak půjdu na kávu i s vámi a prostě půjdeme na kávu všichni a pokusíme se to nějak eh, vyřešit. Já já si opravdu myslím, že to je důležitá věc, důležitý bod, který jste nadnesl. Určitě bychom o tom měli na tomto výboru hovořit, ale nevím pod kterým bodem, pane předsedo, to nechám na vás. A e, mnohokrát děkuji, vážení kolegové, za všechny pozitivní připomínky k, e, mé zprávě. Děkuji. Já bych jenom poznamenal, že tu válku máme za humny a e, umírají tam lidé a je naší povinností o tom mluvit neustále. Já všem děkuji za e, vynikající diskuzi, Eh, paní Woltmans, děkuju, že tady vytváří strašně důležitou a strašně užitečnou zprávu. Čímž budeme moci uzavřít náš bod 4 naší agendy. Ještě jednou všem děkuji a jenom poznamenávám, že eh, deadline pro podání eh, pozměňovacích návrhů je 16. března poledne. Děkuji vám všem za účast a za pozornost. A hlavně vám děkuji. A nastává, děkuji moc krát. Nastává chvíle, kdybychom měli otevřít bod číslo 5 naší get the two speakers come to the to the podium. Mrs. Gansler, who is there, and Mrs. Hinch. Who is first? Uh,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 Máme tady dva zácné hosty. Dobrý den, dámy. Hello. Vítejte dámy u nás. Já bych jenom poznamenal, že partnerství mezi EU a UN v této věci bylo ustanoveno už v roce 2003 a jsme nyní uprostřed implementace akčního plánu o podpoře misí UN misemi EU. Bylo by dobré, vážené dámy, please take... Ah, take this. take, to, take this left. Okay. Thank you. Byl by dobré dámy, kdybyste nám vysvětlili, jak tato implementace probíhá. E, první paní Gansland. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem účastníkům. Já jsem z ESVČ. Hned na začátku bych chtěla zdůraznit, jak důležitá je spolupráce mezi EU a OSN v oblasti eh, udržování míru. Je to velice důležité partnerství a je to také velice dobře realizováno ehm, v poslední době, ale také v předchozích letech jsme opravdu velice dobře rozvíjeli tuto spolupráci. Na výroční schůzi ehm, vysoké představitelky ehm, s Radou bezpečnosti 6. června loňského roku tak ehm, hlavní úloha EU eh, byla zdůrazněna jako nejspolehlivějšího partnera ehm, v udržování míru. Bylo to tady opětovně zdůrazněno. A spolupráce mezi EU a OSN eh, v oblasti eh, mezinárodní bezpečnosti a míru je velice důležitým aspektem. Zdůrazňujeme to Eh, jako operativní úsilí přímo v terénu. Spolupráce EU eh, s OSN v oblasti udržování míru eh, tady představuje několik misí v širším mezinárodním rámci. Na jedné straně je to takto efektivnější a účinnější a také to přispívá k tomu, aby EU sehrávala svou úlohu na podporu efektivního multilateralismu. Evropské státy zvýšily příspěvek k složkám udržování míru OSN a také se vlastně takto podílejí spolu s OSN na eh, zvládání krizí, jako například v Mali, ve Středoafrické republice, v Somálsku, v Líbyi, eh, v Africkém rohu i na Balkáně. A teď konkrétně spolupráce OSN, EU v zvládání krizí a udržování míru se týká několika úrovní. Za prvé, máme pravidelně dialog na vysoké úrovni, včetně řídícího výboru EU OSN o zvládání krizí. To je dvakrát ročně, tedy koná se to dvakrát ročně a mm, ta Pedro Serrano, náš e, zástupce generálního ředitele, e, toto organizuje. A e, dále ze strany OSN 16. března v New Yorku bude hostitelem zase OSN. Dává nám to příležitost diskutovat o operativní spolupráci přímo v terénu, konkrétně Mali, Středoafrická republika, Somálie, Líbie. A e, také e, budeme diskutovat o tom, jak už jsme dále pokročili ve strategickém partnerství EU-OSN. To je dokument, který dobře znáte a který měl podporu členských států. Teď se dostávám k druhé úrovni což je společné strategické partnerství EU-OSN eh, ve zvládání krizí a udržování míru. Od roku 2015 do roku 2018 máme eh, plán činnosti, který jsme schválili a který se teď provádí. Je tady sedm prioritních oblastí eh, v tomto strategickém partnerství. Například rychlá reakce ehm, s um, příspěvkem členských států do operací udržování míru, dále podpora a logistika. Kromě těchto oblastí eh, jsou tady důležité eh, oblasti, kde sdílíme osvědčené postupy spolu s kolegy OSN. Operativní spolupráce zahrnuje také koordinaci a spolupráci přímo v terénu. Stejně tak jako výměnu názoru mezi hlavními velitelstvími, strategické přehledy, mandáty a podobně. E, Tyto výměny názorů jsou velice důležité pro efektivní spolupráci přímo v terénu, neboť Eh, jasně definují úkoly eh, obou stran a definují také mandát mezi misemi EU a OSN, aby se navzájem dobře eh, doplňovaly a směřovaly ke stejným cílům. Spolupráce mezi našimi misemi přímo v terénu také zahrnuje vzájemnou podporu, kdy mise EU a mise OSN se navzájem podporují z hlediska zdravotnických služeb, ubytování, bezpečnosti a podobně. Vzájemná podpora přímo v terénu to má opravdu opravdu velký význam pro vyšší účinnost a také to má vážné nebo důležité dopady pro bezpečnost i dobrý zdravotní stav našich pracovníků. Mám několik příkladů spolupráce, ale myslím, že bude lepší, když už, se teď, když už teď ukončím vystoupení a eventuálně tyto příklady uvedu v druhém kole, či v případně v odpovědích na otázku. Záleží na tom, jak si to budete vypřát. Děkuji, paní kancelář. Já myslím, že to není špatný nápad. Eh, já nyní budu, eh, eh, nyní poprosím paní Annik Hinch, která je zde jako Deputy Head of Office United Nations Liaison Office for Peace and Security. Máte slovo. Thank you, Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo díky za pozvání vystoupit před vaším podvýborem na téma strategického partnerství v oblasti míru a strategické a řízení krizí. Je mi velkou ctí mluvit zde s paní Gansland z SVČ. Spolupracujeme každodenně a velice úzce. Já jsem skutečně ve styčné kanceláři OSN pro míra bezpečnost, což je Eh, společná mírová a politická kancelář, což je svým způsobem revoluční, která byla vytvořena v Bruselu valným schromážděním v roce 2011, aby prosazovala partnerství v, e- s EU ve věci míru a bezpečnosti. UNLOPS, eh, jak se nazýváme, se zaměřuje na koordinaci a plánování a řízení eh, mírových operací OSN a EU a na politickou spolupráci, generální monitoring a reporting politických a krizových Eh, akcí. Rovněž eh, vedeme eh, po léta dialog. Klára zmínila ten bezpečnostní a krizový dialog. Minulý týden proběhl dialog boj proti terorismu a plánujeme na konci tohoto měsíce v Bruselu spořádat takzvané konfliktní dny, to znamená dny pro řešení konfliktu. A naše skupina přátel se schází ad hoc na základě potřeb, jak víte. Eh, tedy práce OSN jako taková je známa. Když dovolíte stručně, eh, vám představím, co děláme my v naší kanceláři. Sídlíme samozřejmě v New Yorku a řídí nás Rada bezpečnosti a valné schromáždění. Společně máme 42 mírových operací, 17 z nich jsou skutečně mírotvorné operace, to tzv. modré helmy, a 25 eh, zvláštních politických misí takzvaných misí good offices. Dohromady je to eh, téměř 130 tisíc eh, zaměstnanců, 90 tisíc vojáků, 13,5 tisíce policistů a téměř 2 tisíce vojenských pozorovatelů. Společný rozpočet toho je 9 miliard amerických dolarů ročně. Jak říkala Klára, Partnerství s EU je pro nás klíčové. Generální tajemník eh, si, toho, si té spolupráce velice váží. Nedávno 21. února na eh, Radě bezpečnosti pro řešení konfliktů čehož se účastnil také generální tajemník SVČ. Náš generální tajemník vyjádřil díky EU za odváděnou práci, za prevenci konfliktů v Evropě a za pomoc při jejich řešení. Takže my fungujeme paralelně s misemi EU, například ve Středoafrické republice, v Mali, Somálsku, Libii, anebo na Blízkém východě, což jsou tedy eh, nejdůležitější konflikty ze celosvětového hlediska v současné době. Eh, Klára už hovořila o politickém rámci a společné činnosti na posilování strategického partnerství EU-OSN eh, na příští období a já bych chtěla ocenit SVČ, která z tohoto skutečně udělala společný proces, který prospívá i OSN, i EU. A to rovnou měrou. A konkrétně Klára to pak rozvede eh, z té praktické stránky. Já bych ráda zmínila eh, no, eh, modalitu pro koordinaci EU-USN při plánování misí OSN a civilních misí EU, což je něco, čehož jsme dosáhli v předchozí verzi strategického partnerství Eh, a vlastně se to využívá ve Středoafrické republice, kde EU měla eh, svou misi EU for Car v roce 2014 a eh, v této verzi strategického partnerství, tedy na roky 2015 až 2018, aktuálně provádíme rollout společného, plán, společného plánovacího rámce pro rychlou reakci. A Rovněž podnikneme také cvičení na to, abychom proškolili pracovníky EU i OSN co do praktické implementace takovéhoto scénáře. To znamená, když dojde k nějaké výjimečné situaci a bude zapotřebí rychle reagovat ze strany EU. Co se týká dalších aspektů praktické spolupráce, já bych to prošla eh, poměrně rychle, mám to všechno na snímku. Takže Středoafrická republika, to už jsem zmínila, ehm, tady jsme prováděli extenzivní revizi. Měla bych také zmínit výjimečnou spolupráci v Mali, eh, zejména co se týkalo společného rámce vzájemné podpory. Eh, ono tam eh, stále probíhá práce na tom, aby MINUSMA mohla eh, hostit EUTM, eh, což je velice důležité pro to, abychom vyřešili některé větší výzvy, které vidíme v této zemi. Eh, v nedávné době bohužel se ta situace tam spíš zhoršuje. No a když dovolíte, vážení poslanci a poslankyně, představila bych vám takový přehled toho, co je eh, nejnovější pro OSN v oblasti mírotvorby a bezpečnosti, protože eh, my měníme svůj přístup a to dosti výrazným způsobem. Podnikli jsme přeskum v roce 2015 Peace Operations Review, někteří to možná znáte jako HIPO, eh, o čemž já jsem poprvé prezentovala, když jsem byla v sedmém měsíci těhotenství, což bylo tak trošku nešťastné, no nicméně je to eh, nezávislý panel na vysoké úrovni pro mírové operace, High Level Independent Panel on Peace Operations. A hlavní aspekt, eh, který tato revi- na který tato revize poukázala, byl význam těch eh, mírových misí a proto je eh, naše kancelář považována za tak důležitou eh, sekretariátem OSN. Samozřejmě EU je ještě důležitější, ona funguje ještě na strategické úrovni. My se také zaměřujeme více na prevenci, takže partnerství, prevence a za třetí zlepšení plánování a provádění operací. Partnerství ta jsou dosti obtížná. OSN je obrovská byrokracie, jak víte, Evropská unie taky tak. My se ze všech sil snažíme se mobilizovat eh, vlastně ještě předtím, než začínáme něco řešit někde v terénu, takže prakticky je to obtížné, ale je to obtížné i politicky, protože to znamená, že kromě OSN je zde ještě jedna entita, což některé kolegy šokuje v New Yorku, která je lépe schopná podnikat kroky v oblasti mírotvorby a bezpečnosti. Například, a to moc kontroverzní není, EU samozřejmě ukázala svou účelnost e, v poskytování těch takzvaných níž kapacit, to znamená těch velice úzce zaměřených kapacit ve Středoafrické republice. E, v i Africká unie, eh, například ve Středoafrické republice, ukázala, že ona může mít účelnější při poskytování zajišťovacích kapacit eh, v afrických zemích. Takže Evropská i Africká unie jsou naši důležití partneři, kteří mohou mít význam, významný pákový efekt na další politické aktéry, jaký OSN nemá. OSN má hospodářskou, eh, pardon, Evropská unie má hospodářskou a politickou ehm, váhu, Africká unie má zase regionální znalosti. To je velice důležité, protože ty, ta zásadní doporučení, eh, na kterých stojí ty tři pilíře eh, té revize, eh, jsou totiž ta, že OSN má přispívat k politickému vyřešení konfliktu, nemá způsobovat, že ten konflikt zamrzne. Každý pilíř tohoto přeskumu, tedy ta 3P, partnerství, prevence a plánování, hrají velice výraznou roli v rámci doporučení. Ta, ta naše zpráva je velice komplexní a e, sekretariát to teď pro, prošetřuje. Máme celkem 94 akcí, 94 postupů, které řešíme. To, to tedy nebudu předčítat, abych vás ušetřila, ale chtěla jsem říct si pár slov o tom, proč to OSN vůbec podniká, protože to má, myslím, velice důležité dopady i pro EU. Počet občanských válek se za posledních deset let strojnásobil. 125 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc, 60 milionů lidí bylo vyhnáno ze svých domovů. 80 všech aktuálních humanitárních potřeb eh, jsou způsobeny eh, konflikty, násilnými konflikty. Hospodářské náklady se odhadují na více než 14 bilionů amerických dolarů každý rok. Eh, konflikty jsou dnes také komplexnější jsou eh, eh, hůře rozpletitelné, přesahují hranice, způsobují nestabilitu a násilí v celých regionech, znamenají radikalizaci a násilný extremismus, znamenají eh, hrozbu pro globální bezpečnost. Ztráty na životech v Sýrii a v Jemenu nás neustále upozorňují na dopady našeho selhání při prevenci a řešení násilných konfliktů. A já říkám selhání, to neříkám, no to neberu na lehkou váhu, my jsme skutečně selhali, jak OSN, tak mezinárodní společenství. Podíváme-li se na to, co se děje v Syrii. Takže na tomto pozadí jsme provedli e, tuto revizi. Eh, přičemž hlavním účelem bylo odpovědět na otázku, jak by OSN mohla lépe odpovídat, lépe reagovat na tyto výzvy. Eh, pak je zde několik velice důležitých eh, novinek v oblasti míru a bezpečnosti eh, zhruba kolem roku 2015, což ovlivnilo tuto naši revizi do značné míry. Za prvé došlo k inovacím v oblasti mírových operací. Samozřejmě, jak víte, jsou to ty tři klasické fáze mírových misí OSN, monitorování, toho teď děláme daleko více. Máme až 40 kroků na, eh, několika, na, na některých misích, včetně ochrany civilistů, takže jsou to skutečně velké komplexní operace. Eh, zároveň došlo k dalším inovacím, například, například UNMIR, eh, boj s ebolou nebo OPC 2 UN, takže nové a inovativní mírové mise. Za další, eh, co jsme viděli, je nárůst v oblasti mírotvorby v Africe, eh, včetně Středoafrické republiky nebo Mali. Eh, za třetí, proliferace mírotvorných iniciativ. To také zkomplikovalo tu mezinárodní arénu. Eh, například v obou Sudánech, eh, to je poměrně zajímavá statistika, v obou Sudánech je deset vyslanců a mediátorů z pěti různých institucí, kteří podporují politické procesy. Eh, mimo jiné jsou tam tři různé mírotvorné operace OSN. A za další, to je velice důležité pro nás, stále jsme více ohroženi jako mírotvůrci, tím, že jsme nasazováni do intenzivních konfliktních zón, včetně mimo jiné Středoafrická republika, Demokratická Konžská republika, Mali, Angolské výšiny, pardon, Golandské výšiny. Teď bych ráda řekla pár slov eh, o implementaci. To je, myslím, také velice důležité. Jak jsem zmínila těch 94 konkrétních kroků, tak 90% z nich eh, spadá do činnosti sekretariátu, generálního sekretariátu, zbytek řeší členské státy. A zhruba čtvrtina už je teď dokončená. Možná si uvědomujete, že nový generální tajemník Antonio Gutierrez, který je tedy evropský státník, což také hodně pomáhá spolupráci EU-OSN, zadal interní přeskum restrukturalizace nebo potenciální restrukturalizace sekretariátu pro míra bezpečnost jako takovou, eh, což bude v červnu letošního roku. Eh, jak jsme řešili s Evropskou unii na protiteroristickém dialogu minulý týden, eh, generální tajemník navrhl vytvoření nové kanceláře proti terorismu, což má mít na starosti jeden podgenerální tajemník. Eh, další věci, kterých jsme dosáhli jako OSN například v oblasti prevence, jsme vytvořili regionální kanceláře, eh, konflikty jsou regionální, tak musíme být regionální i my. Stavíme na zkušenostech kanceláří v západní Africe, střední Asii a střední Africe. V plánovací kapacitě, no ta už je vlastně zavedená a teď eh, CNPD používáme jako takový model, Eh, snažíme se budovat plánovací kapacitu přímo v kanceláři generálního tajemníka. Eh, samozřejmě řešíme také otázku sexuálního zneužívání a týrání. To je vysoko na, naše, na našem pořadu priorit. Eh, to ten přeskum také řeší. Máme nulovou toleranci, připravujeme školení, máme týmy pro okamžitou reakci, připravujeme také svěřenecký fond pro oběti tohoto druhu násilí. No a teď tedy kam směřujeme do budoucna? Prevence a mediace. To jsou dvě věci, které musí být součástí základního, řekněme, rozpočtu SN. A my jsme velice vděční za podporu Evropské unie eh, prostřednictvím nástroje pro stabilitu a mír eh, pro mediační snahy OSN. Nicméně mělo by to být i součástí běžného rozpočtu OSN a některé členské státy se podle toho budou muset zařídit, až ten návrh přijde. Samozřejmě, jak jsem také řekla, spolupracujeme s OSN v oblasti prevence konfliktu, například na těch konfliktních prevenčních dnech, které proběhnou později tento měsíc. Možná jste také slyšeli eh, o iniciativě Human Rights Upfront, což je něco, co budeme spouštět v sekretariátu v blízké budoucnosti. To nám umožňuje nasazovat lehké týmy v situacích, kde Rada bezpečnosti zatím nestanovila konkrétní misi, jenom abychom lépe pochopili, o jaký konflikt se, nebo o jaký potenciální konflikt se v dané situaci jedná. Generální tajemník chce také provádět více tzv. horizontálních skenů s Radou bezpečnosti eh, na základě tedy toho rámce pro včasné varování. No a nakonec eh, Financování a možnosti podpory eh, mírových operací, to je další velice důležitý aspekt, kde opět EU jako hlavní financiér je pro nás velice důležitým partnerem. Africká unie a financování se bude také řešit na řídicím výboru, o kterém mluvila Klára. Eh, v příštích dokumentech o strategickém partnerství eh, a je, já jsem zapomněla na prezentaci, no jo. Aha. My se do budoucna budeme snažit o to, nebo takto. Rychlá reakce pro nás bude velice důležitý aspekt našeho partnerství. Viděli jsme, že to v praxi funguje a že EU to dokáže Eh, samozřejmě nás zajímá společná obraně bezpečnostní politika, ale také ten nástroj pro mír a stabilitu a eh, příležitostné nasazení eh, tzv. EU battle groups, tedy těch bojových skupin. Ehm, OSDP je pro nás velice důležitým partnerem a Evropský parlament jako takový také hraje velice důležitou roli v rámci finančního dohledu a rádi jsme také za vaši politickou podporu. Mluvím konkrétně o usnesení z června loňského roku ohledně mírových operací a jejich podpory. Takže toho si velice vážíme. Rovněž je velice zajímavé, tím, jak se více soustředíme na prevenci v systému OSN, jakou roli mohou hrát europoslanci jakožto mediátoři v kontextu například ehm, e, role jakožto pozorovatelů misí. To je velice důležitá složka a já vám děkuji za pozornost. Děkuji oběma dámám za vynikající příspěvky a i dámy, pán, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout, abychom udělali dvě kola e, diskuze a odpovědí. Navrhuji dvě kola. Do prvního kola se už přihlásili pan Gáler, paní Lerzing, Valero a Nart. Až skončí... Eh, ano, jsem říkal. Až skončí toto první kolo, můžeme pokračovat v kole druhém. Čili, pane Gálere, máte slovo. Já. Dank. Ano, mnohokrát děkuji za tuto prezentaci nebo za obě prezentace je velmi eh, důležité, abychom takto měli přehled o tom, kde je možné a také vhodné, aby Evropská unie spolupracovala takto institucionálně s OSN. Ve chvíli, když už jsou nějaké etablované fungující struktury OSN, tak určitě dává smysl, abychom se na ně napojili a e, přispěli i svoji e, trošku do mlína. Já mám otázku v této souvislosti. Já nespochybňuji ani jednu z těch e, aktivit, které spolu podnikáme, to zdůrazňuji. Ale v této souvislosti mi jde o to, aby Evropská unii, unie a její angažmá bylo viditelné. my máme takový dlouhodobější deficit v tomto smyslu, že mm, přispíváme finančně, někdy i personálně, ale potom jsme stále vnímáni eh, pouze jako, tedy, že tam proběhla mise OSN a nikoli, tedy, že do toho byla zapojena EU. A mě by tedy zajímalo, a samozřejmě je to i eh, role eh, e SVČ, nakolik se můžeme zviditelnit nějakými emblémy, aktivitami a Eh, nějakým prostě přiměřeným způsobem. Já eh, si uvědomuji, že samozřejmě v některých zemích to třeba přiměřené není, abychom tam třeba měli evropskou vlajku a podobně, ale v zásadě si myslím, že máme politicky velký zájem na tom, aby eh, ta naše přítomnost byla viditelná aby bylo vidět, že jsme do toho zapojeni, že se tam účastníme. Je potřeba, aby to bylo i zdokumentováno. A mě by tedy zajímalo, jak to tedy vypadá konkrétně na místě. Děkuji, pane Galere. Já si myslím to tež. Myslím si, že bychom měli být více viděně, je-li to možné takové dohody dosáhnout. Bylo by to určitě ve prospěchu. Paní Lézing, prosím. Um, ja, vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji. V těch, na těch prvních slajdech byl takový požadavek o rozšíření spolupráce mezi EU a OSN. V podstatě tam tedy se hovořilo o tom partnerství, jasně jste to tam popsali. Mě v podstatě zajímaly, zajímají takzvané ty přemostující mise, Eh, SBOP, které v podstatě jsou v podstatě vnímány jako taková podpora ze strany EU pouze do chvíle, než OSN může nastavit eh, jakousi rozsáhlejší misi, nebo než ji může nějak instalovat a rozpracovat. Takže tyhle ty přemostující mise, eh, otázka je mm, ty kontingenty, pochází tedy eh, zejména eh, ze zemí eh, globálně jihu a mě by tedy zajímalo, zda jak jak to tedy je, když tedy u EU se účastní těmito přemostujícími misemi, jak tedy časově, jak to vypadá, jak to vypadá kvantitativně, mm, kolik lidí tam tedy je, jaký je tam kontingent. Má další otázka se vztahuje na ten nástroj pro africký mír, nebo pro mír v Africe, African Peace Facility. Jak je to s financováním? Tam vlastně e, se to tedy předpokládá z finančního rozpočtu pro rozvoj. E, ono je to vnímáno ale trošku kriticky ze strany veřejnosti, na mě se ještě nikdy neobracelo tolik lidí i novinářů, jak je vlastně možné tyhle ty mise financovat z rozvojové pomoci. A tak se tedy ptám, jak, jak by to mělo být nastaveno, to financování? Jestli to vůbec ještě má být nějak rozpracováno. To je vlastně věc, která mm, mm, k níž mě zajímá rozprava nejenom s panelistkami, ale i s kolegy a myslím si, že bychom o tom měli diskutovat i na plénu. Děkuji. Děkuji za příspěvek a prosím paní Valero. Tak så mycket. Eh, och tack för dragningen. Det var väldigt intressant att lyssna. Děkuji vám. Eh, děkuji za obě prezentace, byly velice zajímavé a mám na vás eh, otázky. Eh, z, týkají se toho dokumentu, které jsme dostali k této schůzi. Je tady otázka počtu evropských občanů, kteří se podíleli, podílejí na akcích OSN. Uvádíte to číslo a to je cel, z celkového čistu mm, přes 100 tisíc. To mi připadá, že je vlastně malý podíl z toho celkového počtu. A já jsem ze Švédska a přemýšlím o celém tom kontextu. E, vím, že v ISAF, ISAF máme 600 e, lidí a pokud jde o přímé e, akce OSN 20, lidí přímo v terénu. Eh, což je přímo eh, projekt eh, OSN. Chtěla bych vědět, za tato čísla se týkají lidí, kteří přímo působí pod hlavičkou OSN, nebo zda to také zahrnuje další lidi, kteří působí v obecném mandátu OSN. Jaká je realita za těmi čísly? A pak mám další otázku. Eh, která se týká eh, těch eh, battle groups, těch bitevních skupin EU, e které se podílejí na akcích OSN. A otázka, která se týká akce, která působí od roku 1992 v západní Sahaře. Tam mně připadá, že se jaksi nic neděje. Co si o tom myslíte? Dosáhlo se nějakého pokroku? to je eh, intervence, která jaksi nevypadá, že by přinášela nějaké eh, efekty. A to zřejmě eh, také kvůli tomu, jaká je reakce ze zemí EU. Například otázka ochrany lidských práv v této části světa je důležitá. A pak mám některé další otázky, ale možná to v, tuto fázi, v této fázi stačí. Děkuji. Děkuji, paní Valero. Pane Nárte, Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem prostě skandalizován některými věcmi, které jsem slyšel. Je tady eh, jedna věc, která se říká, válka je příliš důležitá na to, aby se jí zabavili pouze vojáci. Já bych řekl, že je to také příliš důležité, než aby se tím zabývali pouze politici. Je tady také otázka, jaké důsledky má spolupráce EU a OSN v celé řadě eh, světa. Ovšem já nevím, o kterých konkrétních eh, místech světa hovoříte, protože ta místa, která jste zmiňovali a které já se dnes navštívil, eh, tak mi připadalo, že tady vlastně je velice problematická situace. Před čtyřmi lety měla EU eh, e čest ehm, eh, integrovaných jednotek v Mali ale vlastně žádný z nich není skutečně operativní a to dokonce ani na úrovni útvaru, který by měl 30 mužů. E, takže tady vlastně máme e, školitele z EU, kteří tam provádějí výcvik a kteří e, tvrdí, že vlastně školí tak maximálně 10 lidí. Či to je vlastně opravdu na úrovni velice malé jednotky, která vlastně vůbec není operativní. Takže tady je otázka, pomůže to vůbec um, Eh, armádě Mali? Pomůže to vůbec něčemu? Tady vlastně vůbec není eh, obraná kapacita eh, když se realizuje nějaká mise, která má vyškolit za čtyři roky šest pluků, ale po čtyřech letech nevyškolila ani více než 30 lidí, tak to nemohu nazvat jinak než krach, než totální neúspěch. A já Eh, myslím, že ty lidi tam přijeli snad jen proto, aby vyplnili pár formulářů a vynaložili tam určité peníze, ale rozhodně nevyškolili eh, vojáky. A druhá věc, eh, Podívejte se, existuje film, kterou jste jistě viděli, Hotel Rwanda. Hotel Ruanda vlastně se odehrává každý den ve všech částích světa. Eh, vidíme, že eh, prostě ti pracovníci, ať už OSN, EU, jsou svědky strašidelných věcí, strašných masakrů. Když hovoříme například o zvláštní misi ve Středoafrické republice, eh, tak vlastně Eh, jsou chráněni občané města Bangi, ale mimo Bangi jsou lidé prostě masakrováni, je to prostě džungle, bez jakékoliv kontroly. Takže řekněme si tady, jaké tady jsou mise, jaká je rychlá reakce, eh, protože vlastně to není ani reakce, ani rychlé. A já jsem s vojsky OSN se ocitl v Kidal. Kidal jakožto bojové zóně. A Eh, tam eh, byly dvě složky Tuaregu, které se navzájem eh, velice účinně vyvražďovaly. A zatímco OSN drželi svá vojska v kasárnách v Kidalu. E, takže já myslím, že tedy to vůbec není působení do hloubky. Když hovoříte s vojáky, ne s politiky, ale s vojáky, s těmi, kdo provádějí operace přímo v, re, v terénu, ti, kdo jsou zraněni nebo umírají, tak ti vám řeknou, že je to absolutní krach, že to nefunguje, že prostě e, přece nemůžeme hájit teroristy přímo v terénu a e, je třeba e, se hájit do hloubky a když to je v poušti, no tak to je teritorium, které obsahuje 150 kilometrů. E, to není, že hájíte jednu pevnost. Podle mého názoru to je absolutní krach, který se halí do spousty formulářů, spousty papírů, a to vám řekne každý, kdo přímo velí například akcím. Velitelé, vojáci, ti to přímo říkají. E, a to ať už jsou z OSN nebo z EU. To oni sami se strašně stydí, že vůbec nemohou splnit úlohu, kterou by tam měli naplnit. To je výsledek té spolupráce. Za čtyři roky, když v Mali nebylo možné vyškolit více než 30 lidí, e, tak je to olympijská, olympijská prohra. Děkuji, pane Nárte. Eh, byl jste poslední řečník v prvním kole a já bych nyní poprosil obě dámy, eh, aby otázky zodpověděli. Potom můžeme otevřít druhé kolo, budeme-li mít čas. Přihlásil se zatím pan Schaffhäuser. A já myslím, že v pořadí, jak jste měli příspěvky, nyní tedy paní kanclant. Thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát za všechny tyto zásadně důležité otázky i připomínky. Začnu od konce. Já jsem přesvědčená o tom, že všichni jsme frustrováni tím, že Evropská unie dnes nemůže financovat vybavení pro vojenské hráče to vlastně tady nejde o eh, eh, rovnější službu. To je prostě eh, taková frustrace, kterou sdílíme všichni. Je to aktuální téma, věnuje se mu právě jak Evropský parlament, tak Evropská rada. Mm, jde vlastně o legislativní návrh, o kterém se diskutuje, také o pozměňovací návrhy, které se týkají stability a míru takže vlastně možná i něco z toho by mohlo být pokryto. Ale každopádně tahle ta diskuse prostě ještě bude pokračovat. Všichni jsme si akutně vědomi toho, že tam jsou problémy a výzvy. Teď se dostávám k otázce hm, zajištění hm, viditelnosti EU. Hm, děkuji, to je obrovsky důležité je tedy důležité, jak, je to důležité jak pro naše občany, abychom ukázali, jakou dobrou práci odvádíme, ale zároveň také je to důležité, aby to viděli i lidé z těch třetích zemí, kde působíme. Já bych to asi rozdělila vlastně tu odpověď na dvě části. Jednak, když hovoříme o operacích EU, kde v podstatě jde o jakési sdílení břemene s OSN, kdy vlastně působíme ve stejné oblasti, tak EU eh, e samozřejmě by se zviditelnila tak, jako jakákoliv jiná operace EU. A co se týče mm, eh, zviditelnění jednotlivých eh, členských zemí a jejich příspěvků do OSN, tak to jsou samozřejmě zase příspěvky jednotlivých zemí a tam spíše už je to eh, odpověď, kterou by mělo poskytnout OSN. Já opravdu nevím, jak eh, samotná OSN zajišťuje eh, viditelnost takovýchto hráčů. Pak zde zazněla otázka taky o těch přemostujících misích, jak plánujeme takovéto mise a podobně. EU poměrně rychle vysílá mm, složky ve srovnání s OSN. Takže teď v rámci diskuse, kterou teď vedeme s kolegy z OSN, o tom, jak bychom v praxi mohli spolupracovat a jak e, můžeme rozvíjet postupy a modality, pro případ, kdy třeba OSN požádá EU o pomoc při e, nějaké misi mírotvorné. Jak to prostě je v praxi? Ono to není úplně tak, že bychom tedy e, plánovali nějak e, konkrétní intervence nebo konkrétní mise v tuto fázi. Co děláme? Jsou prostě takové různé postupy. Jednak máme širší diskusy o těch evropských bojových skupinách, Tohle je diskuse, která probíhá na radě, určitě jste si ji vědomi. Pokud to ale vede k většímu používání eh, těchto bojových skupin, tak já si myslím, že to můžeme uplatnit i ve spolupráci s OSN, ale tam zatím nejsme. Nejprve tedy je potřeba, aby EU si to interně definovala, abychom mohli vysílat více těchto bojových skupin. Hmm, potom už jsem taky hovořila o těch modalitách. Ono to možná bude znít příliš byrokraticky, ale je velmi důležité, že tyto dvě velké organizace si vypracují jakým způsobem budou postupovat při spolupráci, protože ve chvíli, kdy potom eh, na to přijde, tak už nebudeme na, na takovéto věci mít čas, prostě se to musí udělat předem. Mm, kolegyně Anik už říkala, že se sejdeme a budeme muset prostě otestovat, jak můžeme spolupracovat konkrétně jí, co se tedy zejména týče té rychlé reakce. <clears throat> Co se týče počtu evropských občanů, kteří se účastní eh, operací OSN, mm, to se zase obracím na kolegyni z OSN, protože eh, tohle to jsou občané členských zemí, které přispívají těmto operacím OSN. Co mohu říci, že děláme s evropské strany jako EU. My se snažíme poskytovat platformy a příležitosti proto, aby OSN se mohlo obrátit na jednotlivé členské země ve chvíli, kdy něco chybí. Například eh, pan Lacus se účastnil naší, eh, na, našeho neformálního zasedání eh, ministru obrany v Bratislavě a u té příležitosti potom se mohlo obrátit na členské země, co se týče nějakých eh, konkrétních eh, eh, pomoci členských zemí v Mali. Takže vlastně tady jde o zprostředkování těchto kontaktů s kolegy z OSN, abychom vlastně takto napomohli práci OSN spolu s členskými zeměmi EU. Já samozřejmě také ještě bych na závěr chtěla říci, že opravdu eh, máme skvělou spolupráci se zastoupením OSN zde v Bruselu, což si myslím, že je velmi důležité pro tu spolupráci. Ehm, omlouvám se, možná jsem nepokryla úplně všechno, ale budeme mít tedy ještě to druhé kolo. Prosím. Yes, thank you very much, Arnold. Děkuji mnohokrát za otázky, byly velice zajímavé a jdou, myslím, přímo k věci o čem já jsem mluvila, co se týká reformy na úrovni OSN v oblasti míru a bezpečnosti. Jenom navážu na eh, tu poslední věc, kterou zmiňovala Klára. Eh, to, co říkala paní Valero, těch 5449 eh, lidí, ty budou pod velením OSN, takže tady jsme nezohlednili tu, ty velice cené kolegy, kteří pracují pod vlajkou EU, což jsou naši kritičtí partneři. Je to velice důležitá otázka, protože tady je určitá nerovnováha na úrovni OSN, kde máme tedy Radu bezpečnosti, která uděluje mandát operacím a pak máme kolegy z Bangladeše, Indie, Nigérie, kteří ten mandát implementují a e, ty mandáty jsou stále nebezpečnější. My jsme zmínili, že jsme teď v těch multidimenzionálních komplikovaných misích a proto je naprosto zásadní, aby členské státy EU zvýšily své příspěvky a proto jsme tak vděční, že máme tu platformu v tom evropském kontextu, Jedna zajímavá věc, eh, ke které došlo v New Yorku, je, že se objevila myšlenka, že ty takzvané TCC, Troop Contributing Countries, eh, objevila se myšlenka, že bychom měli teď nově Technology Contributing Countries, to znamená země, které přispívají ne vojáky, ale technologiemi, což by mohla být právě role členských států EU, že by neposkytli vojáky, ale třeba něco jiného, co by nám umožnilo fungovat efektivněji. Co se týče No, kde vlastně začít? Co se týká těch přemostěvacích misí, tady už toho zaznělo hodně. Je fakt, že to je eh, právě ta relativní rychlost, o které mluvíme. Samozřejmě Africká unie je také důležitým hráčem. Máme tady tu misi Misika, která už je v terénu, takže máme eh, misi Africké unie a potom EUFOR CAR, to bylo nějakých 350 lidí, pokud se nepletu, eh, v Bangí, kteří měli stabilizovat situaci. Podle našeho hodnocení ta mise zachraňovala životy. A to je velice důležité. V Evropské unii eh, ta, eh, ten výbor pro politickou bezpečnost byl velice otevřený a přizpůsobil se nám co do délky toho mandátu, abychom zajistili, že potrvá dost dlouho proto, aby nám umožnil Ehm, dostat do terénu vojáky a zajistit bezpečnost civilistů. Rovněž jste zmínili ten africký mírový nástroj. Jak jsem řekla, to se bude řešit na řídícím výboru, přičemž ta iniciativa eh, z Kaberuky, o tom jste určitě slyšeli, v zásadě eh, státy Africké unie eh, do roku 2020 chtějí z 25% financovat mírové operace a teď se hovoří v rámci Rady bezpečnosti, zda nějaké takovéto hodnocené přispívání z mírotvorného rozpočtu může být využito na financování z těch zbylých 75%. To by samozřejmě vyžadovalo skutečné partnerství a mechanismy pro odpovědnost, ale jsou to diskuse, které probíhají, takže uvidíme. Samantha Power, když byla velvyslankyní, to hodně podporovala, takže uvidíme, uvidíme, jak se to vyvine eh, vzhledem k tomu, jaká bude reakce americké vlády, ale doufáme, že se to podaří prosadit. Co se týká viditelnosti EU, to je velice důležitá otázka. Eh, otázka pana Gálera. My si uvědomujeme, že Evropská unie se musí zodpovídat z těch důležitých příspěvků, které má, ale s tím, eh, jak jste také zmínil, občas pracujeme ve velice citlivých politických okolnostech, kde může být lepší i pro EU, vzhledem k tomu, že to spojení mezi vnitřní a vnější bezpečností už vlastně neexistuje tak pro bezpečnost příslušníků členských států EU asi přebíjí jakékoliv jiné otázky, takže pokud se zajistí, že OSN bude účinnější v rámci podpory bezpečnosti člen, č, e, státních příslušníků EU v třetích zemích, tak to je také něco, na co, by, na co může být Evropská unie hrdá. Eh, myslím si, že to můžete také prosazovat v interakci s voliči. A o tom je to partnerství, tedy, že můžeme využít komparativní výhodu každé instituce. Eh, občas například není příliš užitečné mávat vlajkou EU a jindy není užitečné mávat vlajkou OSN. Takže musíme zhodnotit, kdo je nejlepší, aby podnikl ten daný krok. Příspěvek bez mikrofonu. Podívejte se na snímek. No a nakonec k panu Nartovi. Chci odpovědět také na pár vašich otázek. My chápeme, že lidé nejsou rádi v důsledku těch selhání, ke kterým dochází. Jsou to velice složitá Eh, složité scénáře, eh, složité situace, které řešíme, to víte lépe než kdokoliv jiný. Nicméně nás těší, že se podnikají určité malé krůčky vpřed v tom politickém procesu v Mali, což je samozřejmě eh, v jádru toho problému jako takového. Došlo zrovna včera k vydání společného komuniké Eh, OSN a EU, což je neobvyklé, společně s Africkou unii a ECOWASem, kde jsme přivítali postup, pokrok v té oblasti. Nicméně pokračující násilí a pokračující ztráty na životech jsou nepřijatelná. Je potřeba proto pracovat ještě více na té mírové dohodě, na tvorbě kapacit a na eh, dodávání služeb ve středním a severním Mali. No a eh, ta tvorba kapacit eh, pro obranu a bezpečnost, to je naprosto zásadní. Stejně jako vlastní nasazení těch vycvičených eh, osob. Já nemám statistiku o tom, eh, kdo byl vyslán do terénu, kdo ještě nebyl. A tady tedy spolehám na správnost vašich údajů. No a opět je to jeden z důvodů, proč potřebujeme více angažovanosti EU. Není nebo nemohou to být pouze spojené národy, kdo to bude dělat. Proto zdůrazňujeme ten aspekt partnerství v míru a bezpečnosti. Musí se jednat o regionální organizace v terénu, ať už to bude Africká unie, ECOWAS nebo G5. Oni také podnikají velice důležité iniciativy, ale rádi bychom také apelovali na EU, aby i EU navýšila své snahy v těchto zemích. Co se týká západní Sahary, eh, ano, eh, to referendum ještě neproběhlo. A opět eh, i zde máme jednak politický proces a jednak mírovou operaci přímo v terénu. Takže teď musíme vyřešit politické otázky. Evropská unie zde může hrát velice důležitou roli prostřednictvím svého pákového efektu, takže OSN si toto uvědomuje. To je vše, děkuji vám za pozornost. Děkuji oběma dámám za odpovědi a otvírám ono slíbené druhé kolo, vlastně kolečko debaty a máme jednoho řečníka, to je pan Šavhojzer. Pane Šavhojzer, máte slovo. J'ai été amené question de... Já chci hovořit o otázkách bezpečnosti a rozvoje, eh, protože nedávno jsem byl v Kamerunu, abych tam eh, zkoumal spolu s vojáky a a to z několika zemí, eh, abych tam řešil otázku severního Kamerunu a jezera Čad. Eh, především chci říci, že zcela souhlasím s kolegou Nartem. Ano, je tady problém účinnosti. A za druhé si kladu otázku, proč úplně rozpojovat eh, otázku bezpečnosti a otázku rozvoje ve financování. Protože já si myslím, že bez rozvoje nebude bezpečnost a nebude rozvoj bez bezpečnosti. V tomto smyslu jsem navrhl eh, takovou akci eh, pro vojáky, pro dva jednotné útvary, eh, mobilní pro celou Afriku, které by pracovaly v oblasti bezpečnosti i rozvoje komise by se měla zamyslet, jak financovat tyto dvě věci současně a ne rozpojovat eh, akce bezpečnosti a akce rozvoje, včetně otázek, kdy se financují zbraně. Jistě některé to může šokovat, ale musíme brát v úvahu realitu. A za třetí, je tady otázka, kterou zdůraznil pan Nart, a to je právě ta otázka účinnosti. Eh, nemůžeme vytvářet nové věci. Je třeba opírat se o otázky subsidiarity. Vy přece velice dobře víte, kdo v Africe je a kdo může v Africe působit eh, účinně. Je to Francie, je to Rusko, když mám teď na mysli sever Afriky. Těžko by asi Francie mohla řešit eh, problém Alžírska, kdyby tam vypukl konflikt. Otázka Líbie je také velmi aktuální. Rusko je v Libii velmi aktivní. Nevím, jestli to berete na vědomí. Takže je to Francie, je to Rusko a jsou to Spojené státy. Eh, měli jsme takový přístup ve třech. A myslím si, že tím směrem je právě třeba se ubírat, prostě brát v úvahu, kdo je účinný a kdo je schopen nejen vést mírové akce, ale kdo je také schopen udeřit. Ano, skutečně udeřit. E, to znamená eliminovat e, ty, ta ohniska napětí. Eh, musíme zcela se nově podívat na postupy, chceme-li být účinní. A já tady připomínám i použití prostředků eh, G5 v Sahelu. Já jsem o tom diskutoval eh, s zástupci komise, které jsem tam přímo v terénu potkal. No, oni mi říkali, děláme, co je možné. No jistě, já souhlasím, dělají, co je možné, ale když budeme nadále eh, respektovat tyto postupy, no tak pořád budeme mít spoždění o několik vlaků eh, protože jsme zahájili jakési postupy, jakési procesy. A co pak není možné se přizpůsobit realitě? Američané například navrhují, eh, abychom pracovali stejně, jako pracují privátní složky, aby se vytvořil jakýsi maršalův plán, abychom na to měli vlastní zdroje, eh, vlastní složky, které by mohly zasáhnout jak v rozvojových eh, akcích, tak i v akcích bezpečnostních. Nebylo by dobré přizpůsobit se realitě? A nebo budeme stále, už končím, pane předsedo, budeme si stále myslet, že se realita přizpůsobí nám? Je třeba si tyto věci znovu proskoumat. A to je zásadně důležité. Jestliže dojde k výbuchu Afriky, dojde k výbuchu i v Evropě. A Afrika už vybuchuje. No, stačí pokračovat tak, jak jsme doposud postupovali a Afrika vybuchne. Děkuji. Děkuji, pane Schaffhäusere. Eh, dámy, prosím, jestli byste mohli reagovat, nebo chcete-li reagovat. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji váženému panu europoslanci za jeho otázky. Co se týká eh, toho spojení bezpečnosti a rozvoje, samozřejmě to je velice důležité. Na tom se asi všichni shodneme a je potřeba se blíže podívat na naše procedury, podívat se na to, co můžeme dělat lépe. Já bych chtěla říci, že teď je skvělá příležitost se na to zaměřit, protože zde máme globální strategii EU, kde ta spolupráce s partnery byla právě jádrem naší práce. Efektivita, zlepšování se v Africe a tak dále. Takže globální strategie je velice důležitá. Máme, eh, na podzim bude summit EU Afrika a opět toto je velice důležité okénko, eh, kdy se na to všechno můžeme více zaměřit. Eh, chtěla bych poukázat na jednu konkrétní oblast, kde EU a OSN spolupracovali, a to je oblast chování a disciplíny zdůrazňujeme nulovou toleranci vůči sexuálnímu zneužívání a týrání. A chtěla jsem říci, že e, se podílíme o své zkušenosti, standardy, osvědčené postupy z OSN a zvažujeme i je v aktuální práci při aktualizaci našich kodexů chování. Děkuji. Ano, mohli, děkuji pane předsedo, budu velmi stručná. Na 100% souhlasím s tím, že to propojení bezpečnost rozvoje je velice důležité. Generální tajemník eh, o tom hovoří jako o udržování míru. Je naprosto zásadní, aby EU eh, financovala poradce pro mír a rozvoj pro OSN. To jsou činnosti, nebo respektive ty činnosti, které ti poradci provádějí na propojení politických aspektů a rozvojových aspektů v zemích, kde nejsou žádné mise, takže nejsou tam žádné mírové operace. Takže za to jsme velice vděční, za tuto podporu, kterou EU poskytuje. A ano, máte pravdu v tom, že jsou velice důležité iniciativy členských států. Francie a protiteroristická operace, kterou Francie vedla v Mali, to byl velice důležitý příklad a eh, hodně se spolupracovalo s MINUSMA v, té, v této oblasti. Dále bych ráda využila tuto příležitost k tomu, že bych řekla, my jsme mluvili o Středoafrické republice, eh, co se týká významu rozvoje, eh, tedy ta donátorská konference, ta dárcovská konference, která proběhla, byla velice úspěšná, proběhla v Bruselu, mobilizovala více než 2 miliardy euro, nebo eh, státy se zavázaly, že přispějí více než 2 miliardami euro. To je velice důležitá složka této skládačky, co do našeho bezpečnostního angažma. Ehm, děkuji, to vše. Děkuji vám, dámy, za odpovědi. Myslím, že můžeme ukončit eh, bod naší agendy číslo 5. Vám mluvím o děkuji za návštěvu, velice si toho vážíme a zase někdy příště nashledanou. My budeme pokračovat eh, bodem číslo 6 naší agendy. Poslední bod naší agendy, bod číslo 6, CSDP Missions and Operations Learning the Lessons. I think it will be... Já si myslím, že bude na místě, aby se toho ujal pan Giovanni Cremonini. Vítejte. Chair of uh, the Interservices Pan Kremonin je předseda eh, interservisní pracovní skupiny CSDP, takže prosím, máte slovo. Okay. Floor Thank you. Thank you very much. Uh, honorable members, ladies and gentlemen, colleagues. Dobré dopoledne, Hovoříme tady o eh, misích ehm, eh, společné bezpečnostní a obrané politiky a eh, otázka je, poučili jsme se z minulosti. Ano, my se poučujeme neustále a dokonce máme systém, který je nastaven tak, abychom ehm, měli opravdu nějaká jasně definovaná poučení. Samozřejmě ten systém nikdy není dokonalý, ale ve své prezentaci bych Ehm, prostě rád popsal, jak tento systém funguje. Ehm, zda má nějaká omezení, naopak jaké má výhody. A ehm, chci vám také poskytnout pár pří, příkladů toho, co jsme se tedy poučili, nebo případně ještě nepoučili. Takže jak máme ten systém nastaven? Eh, tento systém vychází se systému NATO. A my tedy nejprve eh, situaci sledujeme, pozorujeme, eh, uděláme si takovou, takové první vyhodnocení, první analýzu a potom tedy identifikujeme, řekněme, nějaké poučení, které z toho plyne. Ono to ale nestačí, abychom to identifikovali, je potřeba s tím něco udělat abychom tedy opravdu se zlepšili do budoucna. A tak eh, nastavíme takovéto kroky pro nápravu. A teprve ve chvíli, kdy už máme tedy implementovány tyto nápravné kroky, tak můžeme říct, že jsme se skutečně poučili a tomu tedy v angličtině říkáme lesson learned. To je prostě, eh, to nastane v situaci, kdy mm, ta situace se opravdu už zlepší. Můžeme se tedy samozřejmě poučovat v rámci jednotlivých misí a operací. Některé eh, ty lekce, řekněme, se musí zpracovávat eh, na úrovni generálních štábů a podobně. Já teď eh, samozřejmě hovořím o poučeních jak z vojenských, tak civilních operací. Mm, systém pro tedy ty vojenské operace a poučení z nich je um, už řekněme, má delší tradici, ale některá ta poučení Prostě eh, nelze to udělat v jednom jediném třeba odboru nebo oddělení. Někde je potřeba to řešit eh, prostřednictvím eh, pracovní skupiny SBOP pro poučení, kde se tedy o tom diskutuje trošku průřezověji jedno takové to poučení, které se nedalo tedy řešit v jednom odboru, to byla otázka bezpečné komunikace ty eh, mise a operace a generální štáby, jak vojenské, tak civilní, eh, oni všichni potřebují pomoc eh, tedy hm, počítačových odborníků pro tyto zabezpečené komunikace. Oni to nemůžou udělat sami, takže tady tedy šlo o průřezovější, průřezovější otázku. A pak eh, samozřejmě tady máme nejrůznější oddělení, které se tomu věnují. Máme oddělení, která se věnují těm jednotlivým zeměpisným oblastem, kde probíhají ty mise. A potom máme samozřejmě také služby komise z jednotlivých generálních ředitelství, zkratky DEFCO, ECHO, Ku příkladu máme řadu rozvojových projektů, které eh, mají za účel zlepšit bezpečnost. Takže ono to je všechno relevantní pro naši práci SBOP. Eh, excuse me, because I have to go to vote to another committee, I will... Já se omlouvám, já předám předsednictví kolegovi, protože musím jít hlasovat do jiného výboru. Takže prosím, jenom jsem se chtěl rozloučit. Um, já se, já se, pardon, já se omlouvám, dámy a pánové, já musím jít hlasovat na jiný výbor, tak pan Eller bude řídit schůzi. Nashledanou. He's just gone. Bye, bye, bye. Uh, I'm sorry. As you, uh, you can understand this, CSDP less... Omlouvám se. ta skupina, které předsedám, to je orgán, který opravdu stělesňuje takový komplexní přístup eh, ze strany EU. Tam se setkává celá řada eh, tedy odborníků a opravdu je to příkladem dobré spolupráce, tak abychom dosáhli zlepšení Eh, naší práce. Does this uh, uh, working group do in practice? Uh, the, I talked about lesson identified. Když tedy hovoříme o těch eh, poučeních, tak my tedy identifikujeme, kde bychom se mohli poučit, co je priorita, čemu bychom se měli věnovat a implementovat. Takhle si vždycky mm, definujeme třeba pět takových lekcí každý rok které potom eh, podpoříme ze strany eh, vedení, jak na komisi, tak eh, v akční službě, ve vnější službě. Potom samozřejmě to předkládáme i členským zemím a potom eh, postupujeme v té samotné implementaci. Do toho potom vstupuje ta naše pracovní skupina, která eh, se věnuje i takzvanému follow-upu k těmto poučením, protože, jak říkám, nestačí je identifikovat, musíme s tím něco udělat. A eh, jak říkám, celý ten proces není dokončen, dokud se situace v skutku nezlepší, anebo dokud ne, nezjistíme, že je nějaký, eh, nějaký objektivní důvod, proč to zlepšení nastat nemůže. Teprve potom tedy tu věc uzavíráme. Tento systém má svá omezení. Jak víte, je to tedy interní systém, takže ty informace dostáváme od interních hráčů. Je to systém ze zdola nahoru. Jsou to tedy lidé, kteří pracují v SBOP, kteří chápou, kde je problém, co by se mělo zlepšit. Samozřejmě řada těch poučení je z chyb, které někdo udělal a ono je lidské. Eh, samozřejmě ty chyby takhle přiznat. Jenom upozorňuji, že to, tenhle ten systém není hodnocením, protože hodnocení vždycky probíhá zvnějšku. Tohle to je tedy proces, který probíhá zevnitř Eh, potom eh, do toho také vstupuje hierarchie dané instituce, takže někdy prostě může dojít i k tomu, že, ty, mm, že ta poučení jsou trošku upravena, cenzurována pozměněna, protože samozřejmě postupem v té hierarchii musí všichni souhlasit. Eh, je tomu tedy tak, že my se potom všichni musíme shodnout na některých klíčových lekcích, které si z toho tedy odneseme. Velmi důležitá je právě tedy ta sdílená analýza. Takže, jak už jsem říkal, je potřeba situaci vždycky zlepšit, pak je nějaký follow-up, eh, tak je, je tam tedy mm, tlak eh, ze strany kolegů na to, aby se to opravdu zlepšilo, takzvaný peer pressure, takže opravdu tam jsou i pobídky pro to, aby se ta situace nějakým způsobem posunula ku předu. Teď vám poskytnu pár příkladů takových klíčových poučení z, ně, z minulých několika let. Ku příkladu, potřebujeme školení všech ehm, pracovníků, zaměstnanců předtím, než jsou vysláni na misi. Budete překvapeni, když vám řeknu, že ne všichni zaměstnanci jsou takto školeni před misí. Hm, členské státy některé prostě školí, některé neškolí nepřipravují. A my tedy potřebujeme nějakou minimální základnu, nějaký vzdělávací program, který poskytneme všem. Tady jde samozřejmě také třeba o hodnoty EU, etický kodex, eh, genderové otázky a tak dále. To bylo tedy důležité zjištění. Na základě toho zjištění jsme potom postoupili kupředu a dnes tedy máme pravidelné semináře před vysláním na misi. Ty probíhají tady v Bruselu vždy jednou za měsíc. Zatím je to ale dobrovolné, není to povinné. Takže e, dalším krokem bude, aby tyto semináře byly povinné, aby se to tedy zapracovalo do vzdělávací politiky e, v rámci SBOP. Takže tady máte jasný příklad toho, jak tedy implementujeme e, doporučení a jak se poučujeme z dané situace. Druhým takovým příkladem je například koordinace a spolupráce mezi eh, misemi eh, SBOP a delegacemi EU. Zase jsme eh, sebrali příklady osvědčených postupů s misí a operací, kde probíhala spolupráce s delegacemi EU. A my teď vlastně předkládáme jakási vodítka na základě osvědčených postupů. Oni samozřejmě všichni hrajou e, svoji roli, ale prostě někde jsou takové šedé zóny, kde není úplně jisté, e, kdo by se toho ujal lépe. No takže tahle ta vodítka vám prostě poskytnou e, trošku takový orientační návod, co udělat v některých situacích, jak tedy lépe spolupracovat, jak vytvářet synergie přímo tedy na místě. Ještě vám dám jeden příklad, eh, eh, kde jsme se nepoučili. A to je velmi důležité. Tady právě jde o ty zabezpečené komunikace. Problém je, že nemáme systém, který by komunikoval zabezpečeně mezi Bruselem a jednotlivými operacemi a misemi. Nemáme tedy zabezpečenou eh, telefonní linku a eh, proto tedy na těch misích a na těch operacích eh, se postupuje prostřednictvím zabezpečených komunikací s jednotlivými hlavními městy v členských zemích ale potřebujeme tedy samozřejmě nastavit eh, celoevropský systém a v tuto chvíli je to velký problém a zatím eh, tenhle ten problém ještě nebyl vyřešen, takže jsme se z něj ještě plně nepoučili, řekněme. Na závěr doufám, že jsem vás přesvědčil, že tedy máme systém, který máme nastaven pro to, abychom se poučili z chyb. Ten systém samozřejmě není úplně dokonalý, ale má své výhody. A já si myslím, že ten trend je pozitivní. Naše mise a operace jsou stále více profesionální. a eh, proto opravdu tedy vidím ten vývoj pozitivně. Máme také dobrou spolupráci mezi jednotlivými službami, které spolupracují v rámci té pracovní skupiny. Tady se tedy spojuje vlastně bezpečnostní dimenze s rozvojovou dimenzí. A já vás ujišťuji, že naše pracovní skupina i nadále bude identifikovat potřebná poučení a budeme tedy podporovat a monitorovat implementaci zlepšení. Děkuji. Děkuji vám, pane Kremoniny. A než dám slovo eh, členům, eh, tak bych rád položil otázku. Eh, především eh, kladete otázku, zda došlo k poučení, ale vzhledem k tomu, že v konečné instanci eh, ta, je to diskutováno ze strany PSI, tak dejte nám prosím příklad, alespoň jeden příklad toho, co bylo vyvozeno z toho poučení a co se to pak projevilo v praxi. Eh, chci se zeptat, zda většina vašich námětů je eh, realizována nebo eh, prostě mm, to někdy je tak nějak ponecháno pouze na té administrativní úrovni, jenom jako určité doporučení. A další otázka jsou opatření z hlediska veřejných zakázek. Co jsme udělali z hlediska těchto misí, například v Gruzii? Trvalo půl roku, než se tam vyhlásil výběrové řízení na eh, pohonné hmoty. Ano, řeknete jistě, že v Gruzii je přece, přece pohonné hmoty mm, na čerpacích stanicích a přitom tady to takto trvalo. Takže otázka zní, když se podíváte na svou práci, do jaké míry to vlastně pak opravdu změnilo věci v těch misích? A to, co se ukáže jako nedostatek, to je vlastně, že tady není žádný eh, skutečný systém velení, který by fungoval. Je to něco, co je mimo váš mandát, nebo navrhujete nějakou infrastrukturu, nebo prostě jen analyzujete konkrétní mise, nebo se díváte čistě na ty krátké operativní eh, věci, nebo navrhujete více věcí, které by se týkaly infrastruktury, včetně eh, velících center? Já myslím, že dáme dohromady více otázek, eh, tak prosím dávám slovo panu Gálerovi. Děkuji mnohokrát, budu mluvit německy, takže pozor. Pokud rozumíte, tím líp pro vás. Děkuji. Připojím se k tomu, co říkal kolega Eller. Eh, já bych si přál každopádně, aby v rámci vašich lessons learned a souvisejících cvičení, abyste v tomto rámci měli nějakou možnost eh, pojmenovávat věci tak, jak jsou. Eh, pokud ehm, se pak politicky něco jaksi přelakuje, aby se tak řeklo, aby to nebylo tak úplně jasné, no tak tak to zkrátka bývá, ale já bych si skutečně přál, abyste takovéto jednotlivé příklady, jako jste právě jmenoval, a další, například s tím velicím důstojníkem, který občas nemá možnost eh, dělat něco napřímo, aby se o tom alespoň mluvilo v nějakém jednotném rámci, tak aby bylo jasné, co můžeme třeba zlepšovat. Myslím si, že rovněž musíme u těch poučení rozlišovat mezi dvěma sférami, to znamená mezi sférou, kterou můžeme ovlivnit my, a mezi sférou, kterou může ovlivnit ta hostitelská země. Příklad. Měli jsme dvě mise, eh, vojenskou misi pro reformu bezpečnostních struktur pro eh, konžskou armádu a pak druhou misi pro konžskou policii. To bylo velice důležité, ale pokud na straně pana Kabily chybí politická vůle, aby se to také implementovalo, aby to sloužilo k e, míru a stabilizaci v zemi, no tak potom hold jsme měli smůlu protože se pak politicky, tedy, tady politicky se musíme ptát ještě předtím, než k tomu dojde, když nás někdo pozve nebo se něco dojednává, musíme se ptát, je vůbec nějaká šance, že něčeho dosáhneme, když máme co dočinit s takovými potentáty. A e, možná bychom tedy ex post měli zvažovat, že bychom měli více zvažovat věci ex ante, abychom si vedli upřímnou diskusi, nejen diskusi o politických přáních. A to podobné platí o našich výcvikových misích v Mali. Podíváme-li se na tu aktuální situaci konfliktu, pak je nějaká výcviková mise vlastně hodnotitelná úplně jinak, než když do budoucna chceme zajistit, že když to bude nutné, do budoucna bude armáda v dané zemi schopná zajistit bezpečnost. A o to jde. Potřebujeme akutně bojovníky, vojáky. A to je práce, kterou tam teď provádí francouzská armáda. Oni samozřejmě pomáhají, ale ta výcviková mise to je opravdu asi určeno spíš k něčemu jinému. Je to asi určeno trošku pro jinou dobu. A poslední otázka. Myslíte si, že prostřednictvím dalšího vývoje Eh, společné obraně bezpečnostní politiky se můžeme zlepšovat? Že budeme mít nějaké NPCC, budeme mít vojenské plánovací eh, a eh, aktivity a aktivity pro kodex chování, které budou zodpovědné za výcvikové mise, že, toto, že to usnadní to plánování a exekuci, nebo já nevím, že máme tady ty aktivity PESCO, které nabízejí úplně jiné možnosti k přístupu k financím EU. Myslíte, že třeba to by mohlo eh, tu práci usnadnit v oblasti těch misí. No a potom tedy i to lessons learned, aby se to stalo něčím pozitivním. Děkuji, mám ještě dvě žádosti o slovo. Pak bych navrhoval, že pan kolega odpoví, protože konec konců jsme stárnoucí populace a možná někdo zapomene, jaké byly ty první otázky. Takže paní Valero jako další. Děkuji mnohokrát, mám dvě stručné otázky. Eh, je poměrně zvláštní, že jsme se nepoučili Eh, v oblasti bezpečné komunikace. Co je za problém? Jak je možné, že v dnešní době nejsme schopni nalézt způsob, jak najít zabezpečenou metodu komunikace? To mně přijde dost zvláštní. A potom si také říkám, jestli jste někdy mluvili o genderovém vyvážení eh, těch misí eh, obrané, společné obrané bezpečnostní politiky, zda jste se poučili v tomto ohledu. Děkuji. Mr. Schaffhauser. Pan Schaffhauser. Děkuji. A já navážu na téma, o kterém jsme diskutovali v předchozím bodu. Já bych si přála, aby došlo k auditu, externímu auditu. O, za prvé, jak mohl, může spolupracovat eh, rozvojová i na bez, bezpečnost zaměřená aktivita. To je zásadně důležité propojit obojí rozvoj a bezpečnost. Propojit to ve strukturách, ve financování a samozřejmě v organizaci. Za druhé, eh, Máme velmi zajímavý program, který se týká Sahelu, kde by měla být jedna miliarda eur zaměřená na bezpečnost i rozvoj. A ptám se, proč to nefunguje. Proč eh, mm, to není na úrovni těch očekávání přímo v terénu? To by bylo zajímavé jako poučení. Bylo to dobře vymyšlené, ale nefunguje to. Nefunguje to na úrovni těch potřeb. Eh, a není to ani na úrovni finančních prostředků, které se proto vyčlenily. Takže to by byla také zkušenost, která by byla zajímavá z hlediska poučení. Děkuji. So. <clears throat> Takže děkuji a... Tak pane Kremoniny, to jsou jistě otázky, které jste nikdy předtím neslyšel, no a teď na ně můžete odpovědět. So, thank you for your uh, good questions. Děkuji, ano, to byly dobré otázky a e, možná e, něco na vysvětlenou k té úloze SBOP a celého následného sledování. Ano, tady vlastně členské státy e, doposud potvořily všechna poučení, která jsme vyvodili Eh, tak eh, jak se to projevilo již v roce 2013. A ta hlavní klíčová, to hlavní klíčové eh, poučení je samozřejmě dostatečně všeobecné a dostatečně diplomaticky formulované, aby mohlo být přijato členskými státy. No a když říkáme zabezpečená komunikace a říkáme, nemáme takovou zabezpečenou komunikaci, tak členské státy podpořily eh, poučení, které jsme navrhli v našem pracovní skupině. A je tedy na nás, na jednotlivých útvarech, aby jsme eh, ten mandát realizovali, eh, tedy to přijetí, poučení je vlastně určitý mandát, který je nám svěřen a my pak musíme odvést tu konkrétní práci, následnou konkrétní práci a my to také činíme. Ale je to pomalá práce, není to prostě mávnutí e, kouzelným proutkem, je tady celá řada omezení e, v naší činnosti. Je to velmi pomalé, ale je tady určitý pokrok. Ano, vy jste zmínil problémy s veřejnými zakázkami. A já musím říci, vím to z jedné tedy té epizody stoupni pohonými hmotany. Kdy to bylo? V kterém roce to bylo? <clears throat> Ano, ta pozorovatelská mise byla, myslím, před tři a půl lety. My jsme to převzali a měli jsme eh, sedm měsíců probíhající eh, veřejnou výběrové řízení pro pohonné hmoty. Ano, ty postupy veřejných, zak, veřejných zakázek, eh, výběrových řízení, to mm, se týká civilních misí, což je například Gruzie, kde tam jsou um, civilní um, aspekty. Komise tady zodpovídá za finanční aspekty, tudíž i za výběrová řízení či veřejné zakázky. A je to velice zajímavý případ, protože to je vlastně případ, který jasně ukazuje, že to je neúčinné že to je chyba. A stalo se to v minulosti. A tady se vlastně eh, obracíme na komisi, podívejte se, vaše postupy jsou tak byrokratické, jak je to možné, že to trvá tak dlouho. A komise eh, nám na to odpoví, ale vy jste to měli plánovat včas. A tak se to vlastně pohybuje směrem tam a zpět a tam a zpět. Teď ovšem věci fungují lépe, protože jde o to, abychom spolupracovali. Komise i e, naše pracovní skupina se sejdeme a vlastně věci e, se tedy zlepšují. Já bych tedy řekl, to, co jste vy uvedl, to už není tak běžná věc, která by se stala. E, stalo se to před třemi lety. No, ta veřejná zakázka to je postup, který je stále stejný, protože e, vlastně bylo navrženo, aby se to dělalo stejným způsobem, takové výběrové řízení, e, Například tady bylo výběrové řízení pro vytvoření uzlu pro helikoptéry pro misi v Africe a měli jsme pak e, další výběrové řízení, které zase trvalo tři a půl měsíce. A e, je tady návrh, aby se změnil postup e, při výběrovém řesení, protože v takové praktické věci je to obtížné. Je tady pravidlo, že to má být takto organizováno při každou misi. No, v každém případě já si myslím, že jsou tady různé postupy a služky komise FPE například. Já tady eh, nejsem proto, abych tady eh, kritizoval komisi, ale eh, rychlejší postup, když bude, by byl jistě užitečný, ale jinak je dobré to dostatečně včas naplánovat, to potom urychlí věci. Ale Možná by, se to byl, možná by to bylo třeba proskoumat podrobněji. Ano, já bych vlastně doplnil předsedu. Ano, to, to, když budeme eh, respektovat všechna pravidla, no tak pak zahyneme. Já mohu říci z jedné mise, které jsem opravdu se zúčastnil v Africe, že člověk dřív zahyne, než splní všechny, eh, všechna pravidla. No, eh, ano, prostě bohužel je třeba respektovat ta pravidla. Musíme to udělat a musíme se snažit to udělat rychle a účinně. Američané, ti jsou schopni to zorganizovat jinak, když je to nutné. Udělají to v praxi. Proč nejsme my schopni to udělat také? Ano, a abychom si udrželi tady Eh, zdravý rozum. To není věc, která je nějaká obskurní, to je věc, která se týká finančních vztahů. Výbor navrhl, aby se eh, v nařízení o finančním rámci schválil eh, podobný postup veřejných zakázek, jako to děláme v deployment policy a my jsme se obrátili jménem rozpočtového výboru s tímto námětem, ale komise to odmítla takže to bude prostě platit tak, jak to platilo za posledních 15 let. Já myslím, že eh, to možná bude eh, trošičku operativnější, ale zásadní pravidla se nezměnila, eh, jsou pořád stejná. by to mělo být flexibilnější, pak by to porušila pravidla. Pravidla se nezměnila. I když my jsme to navrhli, my jsme proto hlasovali, ale předložili jsme to na trialogu při projednávání finančního nařízení. Ano, děkuji. No, možná eh, ještě k tomuto tématu bychom si mohli udělat zvláštní zasedání a pozvat k tomu kolegy z komise, abychom si tady eh, vysvětlili, co se může zlepšit a co se zlepšit nemůže. A teď se ptáte, zda eh, ta poučení opravdu měla dopad v terénu a změnila něco. No, tak určitý přímý dopad První otázka, kterou jsme se zabývala, eh, byly věci obecnějšího významu. Aha. tak eh, samozřejmě eh, přemýšlíme o tom, jak fungují mise, například koordinační mise, koordinace delegací, bezpečnost misí. A já, ano, já doufám, že konec konců tady je nějaký dopad přímo v terénu. Zabýváme se nějakými dílčími aspekty misí nebo spíše celkovým systémem? No, um, eh, my sledujeme předchozí zkušenosti, zkušenosti z minula a na základě těch zkušeností z minula předkládáme návrhy. Eh, a ty pak musí být ještě potvrzeny naší hierarchií Musím se obrátit na naše vlastní hierarchii pro potvrzení takových námětů. A musíme očekávat tedy nějakou novou vizi. Eh, eh, my ohlásíme, jaké jsou problémy, dáme určitá doporučení, eh, co by bylo možné změnit. Možná to snad také i vede i k nějakým strategičtějším iniciativám. Ale jako takové je to především systém, který se opírá o zkušenosti. Eh, máme ve zprávě zaznamenáno, co se stalo, jak to probíhalo v minulosti a jak je možné problémy řešit. A eh, pan Gáler se tady eh, ptal, ano, my se snažíme, snažíme se být co nejjasnější a nejtransparentnější je možné. A také je ovšem někdy zapotřebí být diplomatičtí, i když diskutujeme o poučeních. Prostě nemůžeme někoho obvinit, že udělal chybu. Všichni pak na to musí eh, se shodnout. A někdy ty formulace možná jsou diplomatické, ale je to nutné, chceme-li se posunout dopředu a dospět k dohodě u těch poučení. A pak je možné to v praxi, v konkrétních akcích eh, realizovat. otázka hostitelských zemí. Ano, týká se to systému toho, co děláme my, e, způsobu, jakým my pracujeme a postupujeme. Ale obecně vzato, aby operace byla úspěšná, musíme brát v úvahu místní kontext hovoříme o tom v těch klíčových eh, poučeních, například když hovoříme o tom, jak se eh, ten hostitelská země identifikuje s tou akcí. To je třeba se na to připravit a brát v úvahu místní eh, situaci v analýzách, brát v úvahu konkrétní místní situaci. Máme také jedno eh, poučení, které se týká takzvaně politického rámce, to je dokument, možná ho znáte. Je to analýza, eh, kde eh, se hovoří o tom, jak se plánují jednotlivé mise, že tedy komise a mm, IS se na věci dívají z hlediska všech možných nástrojů, které je možné použít, ať už jde o C, o SBOP či jiné mise. Ale já souhlasím. Prostě je třeba brát v úvahu místní podmínky, místní situaci, to je klíčové. Prostě některé věci možné udělat je a jiné věci mo- není možné udělat, když vezmeme v úvahu Kongo. Ano, tak já souhlasím, je třeba to brát v úvahu už v analýze situace, a to předtím, než vůbec ta mise je schválena. E, v našem e, meziútvarovém pracovní skupině právě o tom hovoříme, že je třeba brát v úvahu politický rámec, vytvořit si analýzu e, dříve, než vůbec se celá mise spustí. A na tomto základě eh, pak musíme zkoumat, zda je ta mise adekvátní, například ta výcviková mise v Mali. Dříve, než se vůbec eh, mise spustí, je třeba udělat si strategický eh, přehled místních podmínek a navrhnout, jak ty věci řešit. Je možné tu misi pozměnit nebo dokonce i přerušit, když se na tom dohodnou členské státy je třeba, aby to bylo adekvátní a odpovídalo to místní situaci. A ty nové MPCC. Tady jsou určité inovace. Eh, v naší pracovní skupině naším úkolem je sledovat, jak to, jak to probíhá, jak to funguje. Bude tady nová struktura, no tak určitě budeme mít nějakou zpětnou vazbu o tom, jak tato nová struktura funguje. A na základě této zpětné vazby můžeme eh, formulovat určité poučení a navrhnout nějaké zlepšení. Takže určitě, se, určitě to budeme sledovat. Otázka od paní Valero. Eh, proč eh, nemáme zabezpečenou komunikaci? No my se snažíme jsme, uvědomujeme si eh, ten problém, ale zdá se to velice obtížné. Například eh, jsme se snažili a spustili jsme eh, výběrové řízení pro nový systém, nový systém ISIS 3, který by pokrýval delegace EU i hlavní sídlo, ale nebylo to úspěšné. Myslím, že tam nebyl dostatečný rozpočet. Dostali jsme nějaké nabídky, které byly hodně nad rámec navrženého rozpočtu. No, prostě jsou i taková omezení. Pokusíme se snad znovu. Prostě jsou tady určitá omezení, která vyplývají z rozpočtu, dále z toho, že to trvá dlouho. A rozhodně něco s tím je třeba udělat. Dále to monitorujeme, protože je to velmi důležitá otázka. A genderová rovnováha. Ano, je studie, týká se genderu, vypracovali to kolegové v CCCP a sledujeme tu otázku genderu. Z toho také vyvodíme poučení i v oblasti genderové, ano. A konečně další možné zkušenosti eh, z propojení bezpečnosti a rozvoje. No ano, já myslím, že to zahrnuje prostě více útvarů a e, hlavní zaměření našeho mm, systému eh, poučení se vztahuje především na ty naše konkrétní mise. Není to poučení eh, vůči tomu, co řídí komise. My se můžeme samozřejmě pokusit s nimi spolupracovat, ale my se zaměřujeme na ty naše eh, mise SBOP, bereme v úvahu celkový Ehm, kontext ehm, rozvoje i bezpečnosti. Děkuji. Ano, děkuji vám. Já se dívám, zda jsou nějaké další otázky ve výboru. Ne, zdá se, že se nikdo nehlásí, takže já se zeptám ehm, pro nás, co pracujeme na revizi v polovině období víceletého finančního rámce. Ptám se, zda ten Seznam námětů, které jste eh, formulovali, je možné eh, posoudit z toho hlediska, co bylo opravdu realizováno, co vy jste vyvodili jako poučení a eh, co potom SBOP realizuje v praxi. Snad to není důvěrná informace. Bylo by to zajímavé pro náš výbor právě z toho hlediska nadcházející revize víceletého finančního rámce. Bylo by to proveditelné? Takže eh, prakticky eh, ono to má svá omezení. Já se musím kolegu zeptat na to, jaká jsou pravidla pro eh, zveřejňování těchto dokumentů. Samozřejmě my také to můžeme dělat formálně, řídit se pravidly myslela jsem si, že takto by to bylo jednodušší, takhle vás o to požádat, ale samozřejmě můžeme také zaslat dopis, protože ve finále to určitě dostaneme. To nejsou utajené informace. A prostě by nám to dalo takovou lepší představu. Mnohokrát vám děkuji, děkuji, že jste mezi nás přišel. Určitě se nevidíme naposled. potřebujeme opravdu hodně výdrže a do naší práce. Takže děkuji. A dámy a pánové, pokud nemáte nic do bodu různé, tak končím dnešní schůzi. Děkuji. Um, and the next meeting... Příští zasedání proběhne 22. března od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30.